Ja, herzlich willkommen. Velice vás vítám dnes odpoledne v Evropském parlamentu. Dnes eh, jsme vyhradili čas pro zvláštní schůzi našeho výboru, protože je třeba projednat určité důležité záležitosti v souvislosti s diskuzí o ochraně klimatu a zcela specificky, jak si představujeme budoucí strukturu systému obchodování s emisními povolenkami. Doufám, že pořad jednání, jak jste ho obdrželi, může být schválen. Nevidím, že by byly nějaké námitky, vycházím tedy z toho, že ho můžeme schválit, že můžeme takto postupovat. A máte prosím něco k pořadu jednání nebo obecnou připomínku? Ne, tak daleko ještě nejsme. Dnes máme k dispozici tlumočení ve všech jazycích s výjimkou estonštiny a malčtiny. A zítra Máme další důležitý termín jednání na našem výboru. Není to v této místnosti, ale eh, Jan 2 Q2 od 15 do 18 hodin se koná slyšení kandidáta do na komisaře, je to eh, slyšení s panem Borgem a eh, srdečně vás na něj zveme. Rád bych eh, vás uvedl do tématu, protože nejsem jenom předsedou tohoto skvělého výboru, ale eh, byl jsem koordinátory zvolen také za zpravodaje. A já bych se chtěl zabývat tématem backloading. A my, jakožto Evropský parlament, jsme v roce 2008 tomto období projednávali jeden z důležitých systémů. Je to eh, klimatický energetický balíček. Na celém světě není žádný eh, větší a důležitější balíček na ochranu klimatu a páteří tohoto balíčku naší strategií v EU je ochrana klimatu, ale také snižování vypouštění CO2. A eh, touto páteří je tedy systém obchodování s emisemi. Ale naším dnešním úkolem eh, není diskuze na to téma, zda je to dobré či ne. Tento eh, systém obchodování s emisemi je druhé nejlepší řešení. Nejlepším řešením by bylo zdaňování, ale to eh, se setkává s malým souhlasem v Evropě a Eh, zavedení globální daně by bylo také velkou výzvou, takže to je tedy druhý nejlepší systém. A nyní zažíváme druhé období obchodování se emisními povolenkami, takže naše eh, dítě ETS se právě učí chodit v tomto období a zjistili jsme, že má některé eh, dětské nemoci, ale přesto eh, musíme skonstatovat, že jsme měli závažnou ekonomickou eh, krizi, která vyplynula z finanční krize a z toho jasně vyplynulo, že systém ETS je koncipován tak, že vychází z hospodářského růstu aby to fungovalo. A ten hospodářský růst se nedostavil do posud ještě pocitujeme dopady finanční krize, ale můžeme zaznamenat, že na trhu je příliš mnoho povolenek. A v současnosti máme cenu 8,46 eur za povolenku a kdysi v diskuzích, když jsme v roce 2008 projednávali systém ETS, jsme hovořili o ceně 30 eur. Takový byl předpoklad, že to povede k náhradním investicím v prospěch eh, klimatu, ale eh, toho jsme vzdáleni. Potom jsme se eh, rozhodli pro obchodní systém, ale nestanovili jsme v této legislativě ceny. To znamená, že lze diskutovat o tom, jakou bychom měli mít cenu, ale tenkrát to nebylo naším úkolem. A tak O tom budeme jistě dnes odpoledne s experty diskutovat. Máme eh, k dispozici návrh komise z 25. července a já tento návrh interpretuji tak, že potřebujeme právní jistotu, eh, co se týče eh, opatření backloading. 25. července jsme tedy obdrželi tento návrh komise a v parlamentu jsme také několikrát komisi vyzvali, aby e, nějaký dokument předložila, aby e, mohl systém obchodování s emisními povolenkami lépe fungovat. Komise e, tomu vyhověla, nemusí to být tak dlouhé, protože tu máme vynětí těch povolenek, na tom, o tom se bude diskutovat na jiném místě a u té věty, kde říkáme, že komise přizpůsobí harmonogram, aby bylo možné zajistit řádné fungování na trhu. Já jsem právě řekl, že z důvodu právní jistoty byl tento návrh takto formulován. A bylo to poněkud matoucí, když jsme si říkali, co to přesně znamená. A je tedy, eh, paní komisařko, pochopitelné, že eh, parlament si chce vždy ponechat eh, právo se k tomu vyjádřit a chceme se stále zabývat tímto tématem, jak funguje komitologie, nám jsou známy výhody a nevýhody tohoto systému Eh, nicméně je třeba si pospíšit protože se na tomto návrhu pracuje na všech možných úrovních. Jsem velice rád, že dnes mezi námi paní komisařka Kony Redegard a také zástupce rady, dále zástupci průmyslového výboru a také experti, jejichž názory na toto téma si dnes vyslechneme, kdy se budeme moci vyměnit názory o výhodách a nevýhodách tohoto systému a také o postupech v budoucnosti. To znamená, že to bude nesmírně zajímavé. My v parlamentu jsme se rozhodli vypracovat na toto téma zprávu. E, náš e, výbor je příslušným výborem. Já jsem tedy k této zprávě e, přišel jako pana Maria k dítěti a my jsme udělali opravdu vše pro to, abychom harmonogram stanovili tak, abychom téma projednali v krátké době, ale také s příslušnou zevrubností a myslím, že je to dost dobře vyvážené, když se dívám na ostatní eh, harmonogramy, eh, co se týče také eh, komitologie, tak se domnívám, že budeme moci postupovat poměrně úspěšně téměř souběžně. Co se týče mezinárodní perspektivy, legislativy, tak je důležité se zmínit ještě o tom. A pokud se budou vši, všichni účastnit obchodování s emisními povolenkami nebo e, účastní jakého srovnatelného systému, měli bychom dříve či později přemýšlet o tom, zda budeme e, potřebovat e, nějaký koordinační orgán, e, pokud se tedy ostatní budou chtět zúčastnit našeho systému, aby to bylo možné, toto přistoupení nějakým způsobem koordinovat. A také se tu objevil eh, návrh, že by to eh, mohlo být něco jako eh, Evropská centrální banka, tedy taková to ETS rada. O tom budeme jednat. A co se týče mezinárodního tématu, dnes se konala tisková konference část eh, systému obchodování s povolenkami, tedy s emisemi eh, v leteckém eh, provozu. Tam, pokud vím, došlo ke značnému pokroku. Paní Hedekardová před tiskovou konferencí a i ostatní, kteří se zúčastnili, i zpravodajové o tom informovali a já hned požádám paní komisařku, než přistoupíme k projednávání dnešního tématu, aby uh, nám eh, k tomu něco řekla. Myslím, že to bude určitě užitečné a že záhy obdržíme návrh Evropské komise. Tolik na úvod, takže takový je dnešní průběh. Eh, budeme mít čas do 18. hodiny a eh, celou tu schůzi jsme rozdělili na dvě části kolega Sosa Wagner, zástupce eh, průmyslového výboru, eh, potom vystoupí potom paní komisařka a eh, posléze zástupce rady a potom si vyslechneme příspěvky expertů a budeme mít jistě k dispozici dostatek času na diskuzi, protože to byl ten hlavní smysl. A tak dávám slovo kolegovi Sosa Wagnerovi, prosím eh, por eh, recibir de ustedes la posibilidad de intervenir en... Děkuji, pane předsedo. Já to vnímám jako čest eh, promluvit na tomto zasedání a eh, také jako eh, zpravodaj pro výbor pro průmysl parlamentu. Výbor, který zde zastupují, má velký zájem na tomto tématu, což vyplývá z logiky věci, protože máme co dočinění se stěžejním tématem politiky průmyslové, ale také eh, politiky ochrany životního prostředí Evropské unie. Evropská unie byla také průkopníkem eh, při rozvoji eh, tohoto systému obchodování s emisemi a vzniku trhu s emisními povolenkami. Jiné země sledovaly náš postup a inspirovali se jím aby eh, efektivně, spravedlivě a účinně uspořádali ve svých eh, zemích eh, trh s emisními povolenkami. Jako zpravodaj víceméně situaci a poměry na trhu znám, ale právě v současnosti jsem obdržel informace od sekretariátu komise, A to se týká jak mého výboru, tak i výboru pro životní prostředí. Tyto informace nyní prověřujeme, abychom pak podle toho zaujali stanovisko. Jaké stanovisko pak výbor pro průmysl eh, přijme, eh, to eh, závisí na práci, které já předsedám, ale také to závisí na diskusích s ostatními frakcemi zastoupenými stínovými zpravodají. Pokud jde o oficiální postup, tak eh, se nyní nacházím v této situaci. To znamená, já eh, dostávám dokumenty, analyzuji je na základě eh, svých znalostí, které jsem si osvojil k tématu a poté následuje diskuse s jednotlivými frakcemi a to vše v rámci časového harmonogramu, který mi byl předložen tak aby celý proces byl včas uzavřen a aby i komise mohla předestřít svůj konečný návrh o tomto velmi složitém tématu. Je to téma, které by mělo být uzavřeno zanedlouho, eh, tak eh, abychom mohli vstoupit do nové fáze, do nového eh, obchodního rámce. Děkuji vám a samozřejmě jsem k dispozici pro případné otázky, budu-li toho schopen. Děkuji, pane Wagnere, říká předseda. A nyní bych chtěl udělit slovo paní komisařky, aby nás uvedla do tématu, ale aby se také zmínila eh, systému obchodování s emisemi. Děkuji, pane předsedo. Dvě, tři drobnosti, pokud jde o oblast letectví, tak to bude trošku možná komplikovanější. Víte, že pokud je o ETS, letectví, tam diskuse probíhá již opravdu dlouho. Mnoho zemí v této oblasti velice dynamicky vyjadřovaly své nespokojenosti s tímto postupem. Rovněž jsme měli možnost vidět to, jak naše strana nesmírně jasně vystupovala. Nikdo víc než Evropská unie. Nikdo nemá větší zájem než Evropská unie na globálním systému pro oblast letectví. Roku jde o emise. A samozřejmě, že mm, to je v podstatě základ této dlouhé diskuze, což podle mého názoru je priorita Evropské unie. Někteří chtěli určitou flexibilitu, pružnost pro Evropu již dlouho požadovali O to, aby zde tato pružnost byla, aniž by oni museli dospět k jakémukoliv pokroku, nebo aniž by změnili nějaký postup interně nebo v rámci ICAO. Při posledním setkáním Rady ICAO v Montrealu minulý, minulý pátek jsme pracovali opravdu velmi tvrdě na tomto poli. Vedli jsme dialog s mnoha státy i mimo Evropu. Chtěli jsme opravdu, trvali jsme na tom, že chceme globální dohodu, ovšem trváme na tom, aby došlo k nějakému posunu na její straně, tak abychom skutečně dosáhli globální dohody v rámci organizace ICAO. Dobrá zpráva. Zpátku je následující. Došlo k dohodě v rámci rady, 36 zemí tam bylo zastoupeno, mnoho velikých zemí, 8 evropských zemí zde bylo zastoupeno, rozvojové země, rozvinuté země, všechny jsou zde zastoupeny. Došlo ke třem důležitým zajímavým věcem, které vyplynuly z této rady. Vedení ICAO vytvoří takovou skupinu na vysoké úrovni, bude to politická skupina, která se bude snažit reagovat na tyto problémy, které zatím ještě nebyly dořešeny. Mnoho technické práce již proběhlo, máme zde analýzy a tak dále. A to, všechno se nyní dostane na úroveň skupiny na vysoké úrovni. To znamená, té politické skupiny jsme o to požadovali. To je velice pozitivní. Druhá věc. Eh, tři možnosti toho tržního mechanismu. Zredukování na jedna, ne, nebo mít možnost, eh, eh, druhá možnost jednodušení na úrovni IK od příštího podzimu a třetí možnost. Nyní je jasně řečeno, že na dalším valném schromáždění musí dojít k jasnému pokroku v tomto mechanismu, tržního mechanismu. Toto je klíčová požada, klíčový požadavek Evropské unie již velice dlouho. čeli. Sručně řečeno, došlo zde k určitému pokroku ve vedení IKAO. Já jim tleskám za to, že se snažili opravdu už již velice dlouho pokročit a posunout tuto organizaci Petře, to je dobré, ovšem čeká nás ještě mnoho vyjednávání, velice těžkých, tvrdých vyjednávání. A proto jsem zveřejnila dneska určité doporučení členským státům i Evropskému parlamentu, když hovoříme o našem systému ETS, obchodování s povolenkami v rámci EU, s cílem vytvořit určitou pozitivní atmosféru, navrhuji zastavit mm, tu časomíru, jistě to znáte z mezinárodní jednání, to znamená, že zastavíme časově tato jednání, ovšem toto pozastavení bude časově omezeno. Proč? Protože chceme, aby to další válné shromáždění organizace ICAO rovněž přestalo pouze mm, o tom neustále hovořit, diskutovat. Potřebujeme skutečný pokrok, skutečnou, dohodnu, skutečnou dohodu na válném shromáždění na podzim mm, příští rok. To znamená válného shromáždění ICAO. Čili ano, my se samozřejmě tak asi budeme dva týdny na to, abychom technicky popsali to, jakým způsobem budeme postupovat, naše doporučení členským státům i Evropskému parlamentu. My, Evropská komise, jasně stanovíme určité časové omezení, to znamená do toho dalšího valného shromáždění ICAO a pokud by nedošlo k žádnému pokroku, tak je jasné, že se automaticky dostáváme zpátky ke stávajícímu, ke stávající situaci. Čili o co jde stručně? Máme zde určitou příležitost dosáhnout to, o co jsme vždycky stáli v Evropě, to znamená globální dohodu pro oblast letecké odvětví, to bychom, měli bychom tuto příležitost využít. No, všem ostatní země musí udělat svůj kus práce, musí se opravdu zaangažovat do tohoto mezinárodního procesu a my skutečně doufáme, že to bude produktivní. My za naši stranu děláme vše pro to za Evropskou unii, abychom dosáhli tohoto cíle. Čili děkuji za tuto příležitost, pane předsedo, alespoň popsat tento poslední vývoj na tomto poli. Další věc, kterou bych ráda řekla, je to, že jsme spolupracovali opravdu tvrdě s mnoha našimi externími partnery. Myslím si, že čím dál tím více všichni chápeme potřebu skutečného pokroku na půdě IKO, k tomu se ještě můžeme věnovat, samozřejmě můžeme se pobavit o tom, jak to zajistíme, tak aby to další kolo bylo úspěšné, tak jak jsme viděli úspěšné první kolo. No a nyní, pokud jde o dnešní odpoledne, ráda bych poděkovala za tuto iniciativu. Je velice dobře načasované, načasovaná iniciativa, toto slyšení, o co jde, když hovoříme o tomto přenosu povolenek, o backloadingu. Ano, máme zde zástupce Envy, i Trevýbor, který vystoupili v úvodním slovu popsali některé prvky této oblasti. Já osobně si myslím, že bychom neměli zapomínat na to, že ETS systém je systém, který technicky funguje dobře. Viděli jsme snížení emisí na základě tohoto systému a to byl náš hlavní cíl. Je jasné, Matias Gross to o tom jasně již pohovořil. Stávající krize snížila poptávku po emisi na pod úroveň, kterou jsme očekávali v roce 2008 v období, kdy parlament a rada přijali eh, celou tuto problematiku v rámci energetického balíčku klimatického balíčku a jelikož CDM, a, eh, um, eh, kredity z industriálních um, institucí, jak víte, tam došlo k tomu zákazu a Evropský parlament v podstatě vidí, že došlo k nárůstu těchto kreditů CDM na kapitálových trzích v loňském roce i v letošním roce důsledku toho, v důsledku těchto různých prvků došlo k velikému přebytku těchto povolenek um, a zdá se, že to bude růst rapidně v následujících měsících i letech, pokud neuděláme konkrétní kroky. Navíc um, tento přebytek asi se nebude do roku 2020 zásadním způsobem snižovat. Proč? Protože i když se vymaníme z ekonomické krize, i když poptávka poroste po těchto poptávkách. V tržním systému samozřejmě to znamená, že i ceny porostou. Všem, jelikož ty levné povolenky můžete v krizovém době nakupovat, budete mít ten přebytek prostě neustále k dispozici a ten systému zůstane. To znamená, že nedojde takovému v podstatě nárůstu cen, ke kterému by mohlo normálně za obvyklých eh, okolností na trhu dojít. To samozřejmě bude mít ehm, velice, veliký dopad na ceny v oblasti uhlíku a samozřejmě, že nám to může zabránit přechodu k nízkouhlíkové ekonomice i k dosažení, k dosažení našich cílů v této oblasti. Protože hlavním cílem bylo snížit emise. To je pravda, ovšem nesmí zapomínat na to, že bylo rovněž velice důležité vytvořit určité stimuly, které by tyto transakce podpořili a právě proto to bylo součástí směrnice o energetické účinnosti. Ta příležitost, kterou máme, byla uznána dvakrát Evropským parlamentem. Jednak to bylo součástí ehm, cestovní mapy pro nízkouhlíkovou ekonomiku v této směrnici a rovněž eh, i energetické účinnosti, tato směrnice, kterou jste přijali v červnu a trvali jste na tom, abychom právě zrevidovali na komisi tento backloading a zároveň se podívali na možnosti strukturování těchto emisí a abychom posílili náš systém ETS. Vy jste to řekli velice jasně, když jsme pracovali nad směrnici pro energetickou účinnost, velice naléhavě prezentovat první zprávu a tak dále pokud jde o, uhlík, o obchodování s uhlíkem a podívat se i na um, fázi 3, na určitý profil draže v tomto období a právě na tomto jsme pracovali před letní pauzou, jsme přistoupili k prvnímu kroku. 100% jsme chtěli být na, na, to znamená to zajistit, tak abychom změnili ten časový harmonogram dražeb, dále um, backlog řešit prostřednictvím komitologie, zredukovat právně nejistotu a přišli jsme s určitým objasněním směrnice ETS v tomto ohledu, s určitým zjednodušením Matias Grote o tom již hovořil, byl to nějaký komplikovaný nějaká komplikovaná modifikace, v podstatě eh, šlo o mm, takové omezené oblasti, které jsme zjednodušili v rámci této směrnice. Parlament trval na tom, abychom se věnovali právě této možnosti backloadingu. Ráda bych vám řekla, že zde máme takovou mm, drobnou modifikaci směrnice OETS, která objasní relevantní ustanovení a umožní komise rychle přijmout pozměňovací návrhy, pokud jde o nařízení v oblasti dražeb. Diskuze, pokud vím, na radě v Evropském parlamentu i v rámci výboru pro klimatické změny se zaměřují především na potřebu dalších informací v této oblasti, pokud jde o dopad backloadingu a objasnění té obce té možnosti posílení ETS systému z dlouhodobého strukturovanějšího hlediska. Toto jsem samozřejmě pochopila a proto doufám a očekávám, to, že tento týden přinese určitou jasnost, pro projasnění celé situace, po které někteří zazvoláte. Pokud se, máme zde plán, ve středu by komise chtěla přijmout um, zprávu o stavu trhu s obchodováním s hulikem, um, včetně těch stru, um, struktur strukturovaných opatření. To znamená, to je v podstatě to, ten druhý příslip z června eh, letošního roku, který budeme prezentovat ve středu. Dále bych ráda publikovala, zveřejnila čísla, pokud jde o backloading, o tento přenos. Jak víte, tak v tom dokumentu máme tři čísla k dispozici. Evropská komise připravuje přesně mm, konkrétní čísla, která položíme na stůl a požádáme i výbor pro klimatické změny, parlamenty a rádu, aby zvážili tato čísla. Pokud jde o naše procesy interního rozhodování, ty zatím ještě nebyly dokončeny v tomto okamžiku a proto vám nemohu potvrdit stoprocentně, kdy skutečně tyto nové prvky již budou k dispozici, tyto elementy, o kterých jednáme. Jsme již blízko, ovšem zatím nemám um, přesné informace, ale jakmile budeme interně na komisi mít dohodu v tomto ohledu, jistě mm, samozřejmě trhy jsou nesmírně citlivé a my prostě to budeme muset oznámit. My jsme, mm, máme za povinnost reagovat, pokud jde o opatření, která se týkají trhu. Jakmile tyto dokumenty budou zveřejněny, V podstatě vy jste nás strukturovaná opatření, dopad na backloading, tak to samozřejmě rovně zveřejníme a poté bude na členských státech a vašem parlamentu zvážit celou situaci reagovat na, na ty nesrovnalosti, pokud jde o systém ETS, poptávku, nabídku a tak dále. Jak to vypadá v současné době? Máme zde téměř 1 milion, 1 milion povolenek z loňského roku, to je ten přebytek pravděpodobně se dostane na 1,5 miliardy do konce letošního roku. A to podle mého názoru mm, od trhuje důležitost celého řešení této situace, který potřebují jasné, jasnou situaci. Ta nejistota je neudržitelná, potřebuje mít rozhodnutí v této oblasti, co možná nejrychleji a pokud to půjde ještě před ukončením letošního roku, než začne další etapa dražeb povolenek. Musíme jasně prokázat politickou ochotu dostat našim závazkům naléhavě, jak se o tom zmínil Evropský parlament v černu. Ještě několik aspektů. Několik aspektů mm, profily dražeb, ty se změnily, ty změníme. Samozřejmě mm, půjde o komitologii, jak už jsem se o tom zmínila v důsledku různých jiných předchozích aspektů jsme měli takzvaný frontloading, to znamená takovou, mm, takovou tu přípravu předem. Nikdo eh, mm, to nespochybnil ze strany eh, zákonodárce, myslím, že to je správný krok. A druhá věc, kterou si myslím, že je důležité, abychom všichni pochopili. Dohoda parlamentu, pokud jde o ten návrh objasnění nebo vyjasnění celé směrnice, to samozřejmě, my samozřejmě s tím počítáme předtím, než přijmeme nařízení o backloadingu tomto přenosu povolenek. Chci to říct velice jasně, Evropská komise nechce předbíhat ehm, nebo nějakým způsobem obcházet ehm, parlamentní, institucionální, demokratické pravomoci v tomto ohledu čili Evropská komise samozřejmě v žádném případě nechce přijmout toto rozhodnutí předtím, než bude mít mandát, který by byl jasný a potvrzený vámi s mm, Evropským parlamentem, který je spoluzákonodárcem podobnou záruku, podobná záruka, že existuje jakožto integrální součást procesu komitologie. Jaká, jakékoliv eh, pozměňovací návrhy, modifikace, jakmile to přijme výbor pro klimatické změny a většinovým rozhodnutím bude vyžadovat tříměsíční období přeskumu ze strany Evropského parlamentu i rady a pouze poté bude předložen k oficiálnímu schválení komisi. Backloading eh, bude vyžadovat eh, další čas, abychom revidovali kalendář, harmonogram pro dražby. Chtěla bych jasně říci, že je nezávisle na tomto spolurozhodovacím procesu, pokud jde o mm, ty pozměňovací návrhy ohledně objasní, změnit se parlament i rada mají možnost zasáhnout, pokud budou mít pocit, že to rozhodnutí přesahuje mandát, který byl, který je zakotven v legislativě. Třetí bod. na normálních trzích eh, bez strního zásahu ta poptávka může omezit eh, eh, nabídka může omezit poptávku. Mnoho vás se ptá, proč to děláme, proč ne, ne, to necháme na samotném trhu. Pro nás je velice důležité říct, že pokud to uděláme, tak ETS systém prostě je tržním instrumentem, tržním nástrojem. Ovšem není to úplně běžný nástroj právě mm, kvůli tomu, o čem jsem se zmínila na počátku. Ovšem ráda bych zdůraznila to, že jsme ve výjimečné situaci a že v podstatě tyto kroky, které navrhujeme, vyplývají z této výjimečné situace. Opatření by neměla být zaměnována s zásahem do fungování trhu v podstatě se týkají pouze drobné části eh, této směrnice, která nezasahuje na, eh, ohledně celkového počtu eh, povolenek. Hovoříme pouze o tom backloadingu, ovšem celkový počet povolenek v tomto systému zůstane stejný, čili na ten nesáhneme. Jde pouze o otázku toho, na v prvních letech té další etapy budeme pokračovat s tím zaplavováním trhu, který již je zaplaven povolenkami. Ale jde o reakci na podmínky na um, krizové situace a nikdo z nás samozřejmě nepopírá to, že ta situace je výjimečná. A poslední čtvrtý bod, pane předsedo. Potřebujeme velice rychlou dohodu v oblasti backloadingu povolenek. Ovšem jsem si vědomá toho, že to krátkodobé řešení není to zázračné řešení, a v podstatě to bude asi pouze dočasné řešení. Právě proto backloading musí být doprovázen strukturálními opatřeními, které budou udržitelné a udrženým způsobem budou reagovat na nerovnosti na trhu. Jak jsem se o tom zmínila, ve středu komise by měla přijmout stav ohledně obchodování s uhlíkem, trhu obchodování s uhlíkem možná to přinese určité strukturální eh, opatření bude muset pokryt rozsáhlé oblasti, ovšem Zatím jsme nedosáhli konsenzu dohody mm, ohledně poptávky, mm, nabídky toho, zda by to měla být pouze třetí fáze a tak dále. V té zprávě ohledně trhu s uhlíkem by vše mělo být k dispozici, to by vám mělo poskytnout ucelený obrázek. Doufám, že všichni budete mít k dispozici tyto dokumenty předtím, než dospěte k nějakému rozhodnutí. Toto byl pouze úvod, já se omlouvám, mm, protože mm, že jsem mluvila tak dlouze, ovšem myslím si, že je důležité, abychom pochopili, co backloading skutečně znamená a co naopak to není. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. A nyní dávám slovo zástupci rady, který je dnes přítomen. Je to pan Papa Stavros. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne vám všem. Je jménem kyperského předsednictví bych vám chtěla říci několik slov o průběhu diskuzí na toto téma na úrovni rady. Návrhy předložila komise během srpna a projednávaly se v různých pracovních skupinách pro životní prostředí. 7. a 17. září, tedy dvakrát. Během těchto jednání vyjádřili delegace celou řadu pochybností, také v souvislosti s touto volbou backloading. Byly to pochybnosti, které se týkaly řádnosti a také stanovování ceny uhlíku. Za B eh, možná únik takovéto eh, revize dlouhodobých opatření, což by mohlo eh, ovlivnit dlouhodobé fungování trhu. A dále komise má pravomoc se předložit pozměňovací návrhy. V této fázi žádná delegace nevyjádřila přádí, aby se eh, rozšířila oblast působnosti přepracování systému ETS Evropské unie na obecné úrovni. Delegace vyjádřili také přání, aby se to diskuse spojili s legislativním procesem, kdy se jedná o změně výboru. A nakonec naše předsednictví je připraveno učinit další aktivity, pokud nám to eh, podmínky umožní. Děkuji vám. Děkuji eh, radě za úvod do tématu. A nyní následuje diskuze za účastí stínových zpravodajů. A musím říct, že jsme již obdrželi 16 přihlášek o slovo. Budeme muset být struční, ale nejprve bych chtěl dát slovo stínovým zpravodajům za EPP. Je to paní kolegyně. Thank you. Thank paní kolegyně Korhola. Děkuji vám a dovolte, abych vám nejprve poblahopřála k vašemu eh, rozhodnutí eh, ohledně eh, oblasti letectví. A když zvažujete jednostrané jednostranné opatření na straně Evropské unie, tak to není příliš užitečné, pokud se snažíme nalézt řešení v prospěch klimatu. Vy jste se snažila odpovědět na naše otázky, co Evropský parlament sleduje. Já se domnívám, že naše eh, stanovisko bylo eh, až nadměrně interpretováno komisí, protože eh, v okamžiku přijetí myšlenky backloadingu to nebylo ještě dostatečně vyjasněno je třeba mít určitý čas eh, eh, a na objasnění určitých důležitých otázek. Například, eh, jak se změní profil a jak to bude v souladu s ustanovením článku 19 směrnice o ETS. Já jsem se účastnila, když se diskutovalo o formulování Eh, backloading by tedy nevedl k žádnému zeštíhlení. To znamená, že by to eh, eh, nebylo v souladu s směrnicí a obecně vyjednávači v Evropském parlamentu a v Radě akceptovali toto prohlášení, abychom usnadnili dohodu o ETS. To mm, nepokládáme za mandát pro eh, zákonodárce. Proč hovoříte o backloadingu, když každý ví, že eh, vaším konečným cílem je pozastavení vydávání eh, povolenek, setting aside, takže plítváme s určitým úsilím a také říkáte, že je třeba eh, zajistit předvídatelnost a jasné poměry na trhu a na druhé straně zase víme, eh, že je to jenom logické, že v současnosti jsou eh, nízké ceny povolenek, protože poptávka je nízká. A domnívám se, že to podkopává právní jistotu, když víme, že může přijít komise a provést změny a to vlastně již narušilo evropské investiční klima, když hovoříme o eh, nejrůznějších zařízeních. Takovou zpětnou vazbu máme od eh, průmyslových podniků. Jistě průmysl je spokojen, protože bude mít k dispozici eh, tyto peníze, ale je tu celá řada zúčastněných eh, stran, které jsou znepokojené těmito plány, zejména v současnosti, kdy potřebujeme růst. Já se musím držet času, budu se k tomu ještě vyjadřovat později. Děkuji. Chris Davis. Alde, děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, děkuji za vaše prohlášení ohledně eh, letectví. Já vítám pokrok, kterého jsme Eh, dosáhli. Myslím, že osobně jste se eh, za to zasloužila a je to taká, taková reflexe eh, debaty ve Velké Británii o roli ve světě. Já si myslím, že žádný jednotlivý stát nemohl dosáhnout tohoto pokroku tak, jak to učinila celá Evropská unie v rámci globálního globální dohoda, dohody. Otázka. Bude se ETS týkat pouze evropských leteckých společností? společnosti, anebo je ta subsenze, subspenze univerzální. Pokud je o přenos, backloading, eh, nemohu eh, se tím natchnout, ale upřímně řečeno, eh, je to poměrně nedůsledné opatření ve srovnání s některými kroky, které je nutno učinit, aby ETS bylo restrukturalizováno dlouhodobě a aby mělo jasné směřování a poskytovala také jistotu investorům. Moje otázka zní takto rozumím tomu, eh, že komise by vůbec nemusela tuto legislativu předkládat, protože již má eh, pravomoce učinit drobné úpravy toho druhu, jaké navrhuje, aniž by potřebovala legislativu spolurozhodování. Tak proč jste eh, této obce nevyužili? Thank you, Chris Davis. Děkuji Chrisi Davise a další řečník. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní komisařce za návštěvu a zahájení této debaty. Pouze otázka k e, letectví. Vy jste řekla, že zastavíte e, plynutí času, e, zastavíte hodiny, což je hezké řečení, ale IKO se vyjádřilo souhlasně k tomu, že politická skupina na vysoké úrovni bude studovat alternativní časový plán. Takže jaké hodiny hodláte zastavit? zastavit e, ty hodiny začnou zase tikat, jakmile e, bude pokrok zaznamenán, jste řekla, ale jak chcete posoudit ten pokros, pokrok a když ty hodiny zastavíte, tak to znamená, že sejmete také tlak z IKO a ty hodiny tam ještě netikají, takže já nevidím žádné hodiny v této chvíli, žádný, e, žádné plynutí času. Nemyslím si, že to je moudrá strategie. Pokud jde o letectví, jsem zvědav, jak EU bude skutečně hodnotit reálný pokres, pokrok v rámci ICAO. Dále k backloadingu ETS. Souhlasím s Chrisem, e, že se nelze natchnout e, backloadingem. E, jasně řečeno i na adresu svých kolegů z EPP kteří píší dopisy, které nejsou zcela v souladu s tím, o jsme původně žádali. My jsme žádali dvě věci v rámci směrnice o energetické účinnosti. Žádali jsme okamžité konání, pokud jde o profil dražení nebo dražeb. To je ten profil. Za druhé, eh, požadujeme strukturální opatření před zahájením třetí fáze. Eh, to jsou ty dvě věci, o které jsme žádali ale vy jste eh, naplnila jednu, to znamená backloading eh, že někteří lidé v parlamentu nyní ustupují od toho původního, eh, to se vás eh, nemusí týkat. Eh, ve středu předložíte zprávu o stavu trhu EU s CO2. My to ale známe. Je zde přebytek dvou miliard povolenek a mm, jakýkoliv backloading na tom nic nezmění. To znamená, perspektiva reakce trhu je velmi nízká. Leda, že učiníme něco strukturálního s tímto přebytkem přebytkem po, povolenek. Pokud eh, eh, ve středu dozvíme o této zprávě, tak pravděpodobně nám poskytnete vhled do šesti možných opatření. Ale co dál? Bude to další konzultační fáze pro všechny členské státy, ale my víme, kdo eh, co dělá či nedělá. Polsko nechce nic, eh, Velká Británie minus 30 a tak dále. Už jsme měli eh, různá sdělení, cestovní mapy, revíze. Víme, jak si kdo stojí. My potřebujeme návrh od komise, tak aby všechny země museli rozhodnout, kam půjdou. Nyní víme mm, o některých zemích, ale nevíme například nic o Německu. Nerozhodne se ledaže komise jim něco navrhne. Teprve poté se vyjádří Německo. Další konzultační fáze nepomůže. Takže eh, co má učinit tato konzultační fáze? Těch šest obcí, které předložíte ve středu, my je známe. Eh, já jsem už to sdělení četl. Potřebuji harmonogram od komise, kdy předložíte strukturální opatření, která upřednostněně. Eh, a pak se musíme pustit do skutečné akce, protože já nepotřebuji a nikdo nepotřebuje další konzultační fázi. Děkuji, Basi Eichhorne. Já jsem eh, téměř zmrazil čas a také zastavil hodiny. To eh, učiním v případě dalších řečníků, kteří mm, přesáhnou svůj časový limit. Takže prosím o stručnost a dalším je pan Konrad Žimanský. Prosím. Děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem EPP a pro výbor ITRE a proto se k tomuto tématu vyjadřuji. Paní komisařka nás ujistila, že vše bude dobré, ale já musím říci, že návrhy Evropské komise znamenají, že trh bude eh, přizpůsoben eh, situaci, eh, kterou řídí politici, to znamená politici budou mít hlavní slovo a to povede k velkým komplikacím. Toto manuální řízení trhu bude znamenat, že Eh, správně technická rozhodnutí, eh, administrativně technická rozhodnutí eh, způsobí průmyslu milionové náklady a rozhodnutí budou odvislá od úředníků. To není dobrý model. Moje druhá otázka se týká zmražení o něch tří údajů. 4, 400 a pak miliardu 400. Možná, že existují už nějaké odhady vývoje těchto scénářů. A pak moje třetí otázka se vztahuje k sekretariátu eh, výboru. Já jsem obdržel tabulku eh, o podnicích, které poskytly dotace nebo dary takzvaným eh, climate change deniers. Já bych také chtěl, aby Evropská komise připravila tabulku o tom, které instituce evropskou politiku v tomto ohledu podporují. Děkuji. Paní kolegyně Jolanta Hybner má slovo. Děkuji bardzo. Paní komisař. Velice vám děkuji, paní komisařko. Řekla jste ve svých úvodních slovech, že systém obchodování s povolenkami funguje dobře. Pokud tento systém funguje dobře, proč ho máme tedy měnit? Evropská komise bych chtěla přemýšlet o harmonogramu pro ETS, aby trh řádně fungoval, ale to málo souvisí s podstatou tohoto systému. Systém ETS závisí na trhu a každý zásah vede k tomu, že tento systém je nevěrohodný pro investory a to je určitý precedens Evropská komise bude manipulovat v oblasti dražeb. A já bych se tedy ráda zeptala, chce Evropská komise zaintervenovat pouze tehdy, když bude pouze nízký počet povolenek a nebo v opačném případě. A ta navrhovaná opatření budou mít pouze krátkodobý efekt a povede to ke ztrátě důvěry na straně investorů. Proto se domnívám, že návrhy Evropské komise nejsou správné. Evropská komise by chtěla jistě dosáhnout cíle, tedy e, snížení emisí o 20 do roku 2020, ale ráda bych se vyjádřila také k tomu, co řekl předseda našeho výboru. Neléčená rýma trvá sedm dní. Děkuji, pan Šimanský, dvě minuty pane předsedo. Já souhlasím s tím, co řekli mý předřečníci. Netýká se to jenom manuálního řízení. Tento systém je poněkud rozporuplný a potřebujeme jednoduché, čitelné řešení. A e, Teď jsme konfrontováni se svévolným hodnocením. My nevíme, co na tomto pozadí by znamenala mimořádná situace. A eh, vede to k destabilizaci v mnoha zemích i v naší zemi se lidé dívají na ETS v souvislosti s aktuální situací. Nejsou také k dispozici žádné konkrétní údaje, jak financovat jednotlivé instituce, které se budou konkrétně podílet na těch dopadech doporučeních, které mají také vliv na e, veřejný názor v Evropě. Situace rozhodně není jasná a může vzniknout podezření, že nejde o omezení emisí, nejbrž o brutální konkurenci, o brutální obchodování. Děkuji, paní Krostet. Eh, madame le commissaire, eh, d'abord sur Vážená paní komisařko, nejprve pokud jde o postup, ano, byste chtěla trošku zmírnit celou situaci, aby se nás uklidnila. Ovšem, já mám pocit, že se mm, že jak si chcete řešit tuto otázku bez rady a bez parlamentu, i když jste nám trošku představila celou situaci trochu jinak, dneska na našem setkání. Ovšem mám pocit, že v podstatě si chcete ponechat takovou určitou možnost a příležitost, v podstatě nějakou, bez nějakého dalšího omezení, pokud jde o ceny komise, která vždycky zakládala svou politiku na trhu, na svobodném fungování trhu. Najednou mám pocit, že jdete úplně proti celému tomuto postupu. To nás překvapuje. A zároveň, pokud je o právní nejistotu či jistotu, já v podstatě opravdu se toho velice obávám, protože v podstatě to bude taková nejistota. Nikdo nebude vědět, co se děje, co se stane, pokud jde o ceny v oblasti energetiky a v této, v tomto období, období krize samozřejmě nechceme, aby rostly ceny energií ceny energii ve Spojených státech, jak víme, klesají v současném období. Čili návrh rozhodnutí u backloadingu si myslím, že je možná až příliš nevhodný. Je to v podstatě i z um, určité podle mě zbržení investicí v Evropě. Je to taková nejistota, která zde vznikne. A podle mého názoru je to nesmírně hazardně, riskující, pro riskantní, pro mm, podniky, aby vůbec investovali, aby mm, byli nějakým způsobem zaangažováni. Vy v podstatě zde ovšem nemáte nějaký maximální limit, pokud jde o kvóty. A v podstatě, když se nebude určitý strop tak v podstatě to bude systém, který povede k opravdu k navýšení těchto kvot a v podstatě to podle mého názoru může mít nedozírné negativní následky pro naše od, pro naše odvětví, která v současné době jsou v Evropě velice zasažena. Čili já opravdu, mm, vy nám nemůžete tvrdit, že zvyšováním cen uhlíku, že to je ta správná odpověď, správná cesta. My bychom spíše měli podpořit výzkum, věnovat prostředky do výzkumu a ne podkopávat mm, naše odvětví tím, že ceny uhlíku porostou. Děkujeme za to, že jste dodržela dvě minuty, říká pan předseda. Pan Holga Kráma, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já mám procedurální otázku. Z vyjádření paní Hedegaard jsem nepochopil stoprocentně, kdy přesně můžeme počítat s konečným rozhodnutím ehm, komise EU roz, eh, respektuje eh, komise EU spolurozhodovací právo parlamentu, ano nebo ne? bude rozhodnutí o backloadingu dříve, než předloží parlament závěrečné stanovisku. To bylo trochu mlhavé a jako volený poslanec mám velký zájem na tom, abychom e, e, nebyli e, jaksi obejíti, co by spolurozhodující orgán. všechny eh, eh, eh, legislativní práva spolurozhodování, jak na straně parlamentu, tak na straně rady, musí zůstat zachovány. Druhá otázka. Považuji za udivující, jakým způsobem jste své prohlášení z dnešního dopoledne prodala jako velký úspěch. Nejde o nic jiného než ústup před tlakem třetích zemí. Tento tlak působí již přes rok. Eh, USA, Indie, Rusko, Brazílie jsou vítězové eh, této bitvy. A eh, já si vsadím, že na podzim příštího roku se nevrátíme k původnímu stavu, jak avizujete, pokud nedojde k dohodě s IKO. Možná už jako komisařka to nebudete uskutečňovat, ale já se skutečně vsadím o cokoliv. Můžeme si na tom domluvit, že Eh, to mm, mm, bude skutečně eh, strategie, eh, která selže náklady snížení emisí Eh, nebo snížené náklady emisí eh, pro evropské podniky. Eh, to bude mít za následek. To znamená, že evropské letecké společnosti zůstanou zatíženy emisními náklady. A stejně tak to bude s velkým systémem ETS. Proč neustále diskutujeme o ostrovních řeči, řešeních? My nevíme, co vzejde z Doha. Rada ministrů se neshodla na strategii a proto je nej nejvyšší čas uznat, že svět se nestane globálním trhem obchodování s emisemi CO2. A možná, že nyní bychom právě měli konečně zvýšit ty náklady CO2 eh, pro průmysl. Děkuji, pan Seber. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste nás navštívila. Já se domnívám, že to rozhodnutí pro letectví je také nesprávným signálem. Eh, potřebujeme dobré příklady, ale dobrý příklad, myslím, znamená, že bychom měli zůstat u rozhodnutí, které jsme eh, učinili. A za druhé k tomu dopisu, o kterém hovořil Bejs Aykut, já jsem se také účastnil, k tomu máme dvě zásadní pochybnosti. Za prvé, integrita demokratického procesu, jak právě řekl kolega Kramer, eh, nám není jasné, jak má být postup. Nejprve ETS a potom backloading, tady je prostě důležité, abychom nehovořili o mini změně směrnici o ETS, ale je zapotřebí zásadní změna režimu ETS a do toho se musí parlament plně zapojit. K obsahu bych chtěl říci, aniž bychom eh, propadali emocím a podobně. Když se podíváme na tento systém, můžeme skonstatovat, že ETS z hlediska své koncepce funguje, dosahujeme stanovených cílů za relativně příznivé nepříznivých nákladů. E, to byly předpoklady, které plníme, ale když řekneme ne, to je příliš málo, e, ten lék je příliš málo hořký, musíme to posílit a pokud to chceme, potom nesmíme zapomínat na mezinárodní kontext a já se dokývám, že vyšleme tak naprosto špatný signál průmyslu, e, protože jde o investice tady v Evropě a to je dáno proč se bereme podnikům peníze prostřednictvím ETS, namísto toho, abychom měli tyto podniky peníze na další investice když bude ETS méně stát. Myslím, že to byste nám měla ještě vysvětlit a proto bych chtěl říci, že pro nás je důležité, aby komise zcela jasně řekla, čeho chce dosáhnout. Chce být superregulátorem pro ETS s eh, danov, danou cenou, s danými cíly, nebo zůstaneme u stávajícího systému, tedy dosažení snížení o 20%. Eh, pokud eh, ne, tak musíme o tom diskutovat a parlament musí hrát důležitou roli. Děkuji za ty dvě minuty a dále kolegyně. Hvala lepa, gospa komisárka. Tudy jaz delím skr. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená paní komisařko, já mám rovněž obavy, podobně jako ostatní kolegové. Obáváme se Mm, především s ohledem na spolurozhodovací proceduru. Spolurozhodovací proces, my samozřejmě chceme, aby to byl demokratický proces a my prostě to nechceme být nějakou obětí. My chceme, aby tento proces o backloadingu byl demokratický a poté bychom mohli pokračovat eh, s tím dalším rozhodnutím Evropské komise. Máme zde stávající legislativu, a je důležité, to znamená, abychom si věnovali i této směrnici o energetické účinnosti. Tato směrnice eh, nás v podstatě nutí reagovat na situaci v oblasti povolenek a ne nějak je vyčlenovat či ponechat stranou. Naše cíle jsme zatím nezlepšily. ovšem pokud budeme postupovat tak, jak navrhujete, energie prostě bude finančně náročnější, nákladnější a to znamená, že naši občané budou muset platit více za energii, domácnosti budou muset platit více, budeme prostě muset vzít v potaz širší obrázek, širší dopad. Další oblast, letectví. Ano, souhlasím s tím, že je škoda, že Evropa nedostála určitým svým závazkům. To jistě nebylo rozumné v oblasti letecké dopravy jsme nedodrželi určité sliby, protože jsme pochopili celý problém. Ovšem u ETS postupujeme jinak. Děkuji, děkuji za, děkuji za slovo, děkuji za vaši prezentaci, paní komisařko. Ovšem, i když zastavíme čas, tak ta bomba pořád bude tikat. Backloading to je pouze částečné krátkodobé řešení, to je jasné, mnoho kolegů to jasně řeklo, my prostě zredukujeme pouze krátkodobě celou záležitost, ovšem žádné strukturální řešení to nebude. Čili jaká je časová linie celá zátěž, tak abychom to adaptovali s tím lineárním faktorem přizpůsobení, to je ten návrh B. Jeden kolega řekl důležitou věc. Ten systém prostě musí být eh, důvěryhodný, protože pokud budeme neustále do toho zasahovat, tak v podstatě eh, ten eh, systém bude tím systémem, do kterého bude neustále komise krátkodobě zasahovat. My se tomu chceme vyhnout. A pokud jde o letectví, tam již Chris Davis, myslím se o tom zmínil, jaké je to moratorium, jaký typ letů, vnitřních letů, a zároveň mezinárodní letu. Já myslím, že jste se o tom zmínila všem, o, jak, o které lety konkrétně půjde. Děkujeme. Děkuji paní Merkis a potom kolega Skilakakis. Děkuji za, děkuji za slovo. CDM, to je první záležitost. My v podstatě, když tomu skandálu došlo, tak my jsme v podstatě chtěli, aby okamžitě došlo k zastavení celé této věci. Nezastavili jsme to a tvrdíme, že zde najednou máme ten přebytek. Co to znamená? To, že kupujeme nesmírně ehm, v podstatě drahým způsobem levné úvěry. O to jde. Ale zde máme průmyslovou politiku. O tom již se zmínili kolegové. Klimatická agenda v této oblasti, i pokud jde o obnovitelné zdroje, to je v podstatě výborná politika pro Čínu, protože Čína v současné době dotuje na základě teda našich v podstatě producentů, tak nám to bylo řečeno, v podstatě využívá subvence, které poskytujeme prostřednictvím trhu. Čili my skutečně se nacházíme v obrovském nevýhodném v nevýhodné situaci. V Řecku například elektřina poroste, lidé nebudou schopni platit účty, podniky nebudou moci investovat do nových elektráren a my v podstatě budeme neustále prostřednictvím těchto ehm, neekologických elektráren eh, emitovat eh, znečištění a naše občané budou platit za drahé úvěry. Je to skutečně cesta vpřed? Je to skutečně to, co vám jde? Prosím, promyslete to ještě. Děkujeme. Paní McEwen má slovo. Děkuji za slovo. Já sedím a skutečně mám veliké obavy, protože slyšíme to, co lidé nechtějí, nechceme návrh komise. Ovšem nikdo z vaší strany neříká, co teda chcete. Podporujete tento systém ETS, e nebo ne, ne, ano, ne, někteří ne, ano, máme zde z roku 2008 informace, někteří chtějí, někteří nechtějí, někteří ovšem se to podpoří a pokud skutečně chcete seriózní politiku v této oblasti klimatických změn, tak musíme mít systém ETS. E Mnoho problémů, které komise chce vyřešit, je to, jsou v podstatě naše problémy, zákon zákonodárců tím, že jsme, kompromito, kom, že jsme s nimi kompromisní návrhy, že jsme něco přenášeli neustále a tak dále. Čili nehovoříme o komisi, o tom, co uh, chceme mít a nejenom to, co nechceme. Někteří kolegové tvrdí, že nejdete dostatečně se dostatečně daleko, moje vláda to rovněž teď chce zrušit, povolenky a tak dále. Některé členské státy vás zase nepodpoří na radě, protože budou chtít jít ještě dál. Ovšem, pokud přijmou tuto politiku, jaký to bude mít dopad na ETS. Já se obávám, že někteří budou neustále tvrdit, ano, chceme jít ještě dál, proto vás nepodpoří, někteří vás prostě nebudou chtít podpořit, protože jsou proti systému ETS obecně, jiní proto, že nechtějí akceptovat to, co skutečně tento projekt znamená. Čili pokud tyto dvě koalice budou postupovat, jak postupují, bude ETS podkopáno, bude mm, to vůbec fungovat, co to znamená pro naši klimatickou politiku. Budeme ve numerálním výboru tvrdit, že zde máme takovou politiku, i když náš trh s uhlíkem nefunguje. Prostě měli bychom se nad tím zamyslet. to jsou závažné okamžiky pro nás, pro všechny v našem výboru. Vyšlechli jsme si situaci ohledně ETS, letectví. Já vím, že paní komisarka je pod velikým tlakem, sympatizuji s ní a doufám, že se to nakonec všechno povede. Ovšem jsem skeptická, protože vím, že i na komisi se mnoho lidí snaží eh, snižovat naši politiku v této oblasti ve Spojených státech. Ano, Obama byl opět zvolen, je to určitá další naděje, a, ehm, pokud jde o klima, celosvětové klima. Já skutečně doufám, že nebudeme my těmi, kteří tuto naději zničí. Děkujeme. Nyní pan Rossi. Grazie, presidente. Onestamente credo... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Paní komisařka se nebyla plně eh, informována o celé krizové situaci, kde v podstatě zde nehovo, se zde pouze hovoří o tom, že komise bude moci přímo zasahovat na trhu, budou, požadují v podstatě určitý mandát, určité, určitou zelenou, aby mohli zasahovat a pokud k tomu dojde, tak ETS prostě podle mého názoru již nebude tržním instrumentem, tržním nástrojem, v podstatě to mm, bude mít spíše dopad, mm, pokud jde o zdaňování, zvýšit to ceny, dále to bude mít obrovský dopad na kvóty, dále na, na, na dražby. V podstatě to bude náročnější, nákladnější pro naše společnosti, které budou delikalizovat do zemí, kde taková pravidla buď neexistují, nebo jsou mírnější a v podstatě to jde proti um, celému záměru projektu ETS, to, co komise chtěla dosáhnout. Já osobně si skutečně myslím, že toto je, jako kdyby to byl jakýsi plán z bývalého sovětského svazu. Já si myslím, že zde můžeme pouze opravdu jednat globálně a nesmíme si uzavírat přístup na trhy třetích zemí. Děkuji, Petr Líze, děkuji. K leteckému um, eh, odvětví. Ano, je jasné, že obdržíme legislativní návrh a že se musíme eh, na něj velmi přesně podívat. Myslím, že vývoj lze eh, posoudit pozitivně, eh, zejména na straně ICAO, ale musíme eh, se ujistit, jak daleko chceme jít a jak zabránit narušení hospodářské soutěže. My tady máme problém 6 měsíců, nikoli jednoho roku. V březnu by byly platby splatné a v září zasedá ICAO. Možná, že by to šlo odsunout na kratší dobu. Backloading asi ve všech frakcích se postoje různí. Já osobně eh, vnímám návrh spíše pozitivně a vítám zejména to, že podle eh, vašich plánů, paní komisařko, budeme zítra přesněji vědět, eh, jakým směrem se vydáme. Budeme mít jistá čísla na stole, budeme znát plán, budeme mít hodnocení dopadu a zprávu o trhu z CO2. Podle toho můžeme odhadnout, jaké to bude mít důsledky pokud přijmeme rozhodnutí. A e, pozice parlamentu dosud jste velmi korektně ve svém úvodu e, vylíčila. Ano, faktem je, že i v jednání k energetické účinnosti jsme se neshodli na dvoustupňovém postupu. E, tato právní komplikace, která k tomu ještě přibyla, to poněkud zastřela, ale v zásadě jde to, je, se jedná o správný postup pokud jde o směrnici o energetickou účinnost. Kolegyně Weisgerber mě požádala, abych jejím jménem položil otázku, která bohužel nemůže eh, přijít eh, z důvodu slyšení na stejné téma. Ona backloading eh, podporuje, ale žádá, abychom dbali také na únik CO2 a k tomu se připojují. Kolegyně, kolegové, my nediskutujeme ve vzduchoprázdnu. Když řekneme, že to všechno nechceme, pak členské státy přijmou národní opatření. A to pro evropský eh, vnitřní trh a členské státy je to nejhorší, co se nám může stát. Děkuji eh, Petru eh, eh, Lízemu. Eh, dospěli jsme ke konci prvního kola otázek. Pokud jde o leteckou dopravu, tak musím říci, co by předseda tohoto výboru, že vítám, že vysíláme signály ku prospěchu Mezinárodní úmluvy a ten, kdo bude Eh, spolurozhodovat o tom eh, eh, rozhodnou občané ve volbách a také komise. Můžeme se sázet, ale myslím, že učiníme dobře, jestliže vyšleme signál mezinárodním partnerům, že jsme ochotní naši legislativu pozastavit tak, jak to bylo dnes eh, uvedeno. To vše musí být v souladu s tím, co jsme schválili, že to stáhneme. K tomu padl i návrh. Zítra proběhne na toto téma briefing eh, komise a pokud je o backloading, kolegyně, kolegové, já jsem byl koordinátory eh, určen jako koordinátor pardon, jako zpravodaj a e, jednám tak, jak to dosud parlament požadoval, totiž, že komisi e, jsme několikanásobně e, vyzvali něco předložit a komise byla tedy několikrát požádána, aby něco předložila a sice ambiciozní, protože konec konců klimatické změny nevyřešíme sami. Potřebujeme k tomu mezinárodní partnery, ale když eh, budeme eh, roztříštěni, v 27 národních legislativ, jak to uvedl kolega Líze, tak nikdy nic nesvedeme. Tak nás e, to, tento podnik bude stát e, tolik peněz, že ten e, dvoustupňový cíl, který se nad námi vznáší, nikdy nebude dosažen. Někteří asi touží podle všeho eh, zažít selhání eh, těchto plánů. Já určitě ne eh, s plným vědomím. Většina parlamentu zatím rozhodovala tak, abychom postupovali progresivně a takto hodláme dále postupovat. A to, co paní komisařka v úvodu nastínila, to odpovídá tomu, co jsme opakovaně požadovali. Vy jste, paní komisařko, byla oslovena a proto vám dávám nyní slovo k uzavření prvního kola. Děkuji, pane předsedo. Napřed několik několik poznámek k leteckému průmyslu či dopravě jsme tam, kde potřebujeme být, pokud jde o mezinárodní nařízení o emisích z leteckého odvětví, ne nikoliv, ale uvědomujeme si poprvé po mnoha letech, že je zde skutečná šance dospět k mezinárodnímu pokroku. Tady odpověď zní kladně a to je propojeno s tím, co jsme 9. listopadu v pátek již viděli vznikat, ale to nepřišlo z čista jasna tato příležitost se zrodila, protože mnozí lidé velmi tvrdě pracovali, aby eh, přivodili tuto eh, možnost. Máme v tomto případě a za těchto okolností um, propásnout tuto nejlepší příležitost za mnoho let, to znamená eh, schválit nařízení o regulaci um, leteckých emisí na mezinárodní eh, scéně tím, že našim oponentům dáme dobrou kartu, aby řekli, vzhledem eh, k, této, k tomuto regionálnímu systému ETS a jeho provádění od příštího eh, jara eh, eh, budou, bude atmosféra jednání narušena. Vy nemáte rádi naši, náš systém, chápeme to, náš systém ale stojí a je zde příležitost dosáhnout to, co jsme vždy chtěli, protože když řekli, nemáme rádi nebo nelíbí se nám eh, váš systém, ale jsme pro mezinárodní nařízení a nebo regulaci, tak je eh, vezmeme eh, za slovo a řekněme, ano, ta příležitost je zde tady. A musím říci, že vedení ICAO je s tím v souladu. Musíme toho využít a současně musíme velmi jasně konstatovat, že pokud pak nedojde k naplnění, když oni tedy nebudou podle toho jednat, a podle vývoje poslední pátek to, to tak vypadá, tak se vrátíme automaticky tam, kde jsme e, nyní. To znamená, že budeme moci implementovat naši legislativu, která bude platit. Musím říci, že chápu, že je to pro vás eh, nové. Eh, prohlásili jsme to teprve před několika hodinami. Vím, že to chce určité uvážení, ale prosím vás, abyste to zvážili. Myslím, že to je nejlepší příležitost, jaká se nám za dlouhou dobu eh, nabídla, pokud je o dosažení mezinárodní úmluvy v oblasti, o kterou EU usiluje od kdy jsme eh, připravili naši vlastní eh, regulaci a eh, zřekli se spolupráce s IKO. Nyní ale se nabízí příležitost, které bychom se měli chopit. Další téma paní Korhola a abych dodržela časový limit, tak nebudu zacházet do de- detailů. Paní Korhola se vyjádřila tak, jako kdyby backloading a set aside byly to též. Ne, jsou to samozřejmě dvě velmi odlišné věci. Také pokud jde o eh, přístup k parlamentu. Eh, v rámci backloadingu eh, se samozřejmě snažíme o pozměňovací návrhy a, a, a tak dále. Pokud jde o ten e, trvalý set aside, samozřejmě tady platí spolurozhodování a nic se nestane bez účastí parlamentu. Samozřejmě je to tak paní Korhola hovoří, proč mluvíte o backloadingu, když účelem je vlastně set aside. Je velmi dobrý důvod, proč eh, se snažíme ty věci eh, odlišit. A sice to nejlepší se nesmí stát nepřítelem eh, toho dobrého. Eh, v tom smyslu se také vyjádřila eh, Linda McEwen proč to nemůže být jeden jediný vynikající balíček, se mnozí táží, ale buďme upřímní, backloading by skutečně měl být takzvaný no-brainer prvním lednem příštího roku bychom měli přestat zaplavovat eh, trh v prvních letech příštího dražebního období. A eh, ponechat si eh, povolenky na později. Měli bychom přestat zaplavovat již zaplavený a zahlcený trh Mnozí z vás jsou skeptičtí vůči tomu a souhlasili byste určitě s tímto názorem eh, ve všech odnas, ostatních systémech organizace trhu, že nelze zahlcovat již zahlcený trh. O tom je i backloading a proto ten backloading by neměl být politicky tak eh, složitou záležitostí, ale já se také eh, si, si myslím, že strukturální obce představují pro mnohé členské státy složitější rozhodování a proto je to také rozhodování, které trvá déle. A proto ty věci rozdělujeme, protože ti, kteří působí na trhu, myslím, že je férové, že oni potřebují eh, záhy vědět, s čím mají počítat eh, začátkem příštího dražebního období. Myslím, že je velmi důležité eh, ty eh, různé věci skutečně rozlišovat. A dále. Pan Šimanský, paní Grostet, Hübner a další. naznačovali, že to je něco, co komise jen tak eh, si může eh, sama své volně dělat, opakovaně opět intervenovat a tak dále, jak si eh, přebírat moc a vládu nad trhem, ale to není pravda. A myslím, že jsem to jasně řekla ve svém úvodu. Samozřejmě víme, že to je důsledek mimořádných okolností a s radostí potvrzují, že to samozřejmě bude pouze něčím, co učiníme pouze za mimořádných okolností. Nikdo to nebere eh, na, velkou, eh, na lehkou váhu a určitě dostanete písemně i to, co jsem na toto téma dnes řekla, abyste přesně věděli, co jsem ve svém úvodu řekla. Je e, jasné, že respektujeme, že napřed musí parlament učinit rozhodnutí o pozměvacích návrzích, e, než bude cokoliv formálně schváleno. Pak jste se zeptali, zdali pak e, navýšíme ceny Jeden z vás eh, mm, se o tom zmínil. Chci vám připomenout, že když eh, tento parlament schválil balík mm, o klimatu a energii v roce 2008, tak odhadovaná cena činila 30 eur. Nyní, jak pan předseda řekl, mm, to činí 8,46 euro eh, centů. Takže eh, eh, nelze říci, že to neobráží krizi. O tom právě dnes hovoříme. Tím backloadingem se snažíme vyhnout se tomu, abychom zažili strmý pád cen a tady je nutno vidět i propojení se směrnicí o energetické účinnosti. Právě vy sami, kteří jste o tom vyjednávali, jste eh, usilovali o tuto směrnici nebo část směrnice o energetické účinnosti. Když si vemete tisíc eh, eh, energetických podniků, které začnou investovat tak, jak vy chcete, do energetické účinnosti, tak jaké, jaká bude okamžitá konsekvence? Okamžitá konsekvence bude spočívat v tom, že ti, kteří neudělají nic, to budou mít levnější, protože jestliže někdo investuje do energetické účinnosti a než to začne zabírat, eh, tak ehm, důsledkem eh, klesne poptávka a také cena. To znamená, že pro ty, kteří nedělají nic, to bude krátkodobě levnější, ale to určitě nechcete, o to určitě neusilujete protože my to chceme propojit také s růstem a tvorbou pracovních míst. Důvod, proč eh, chceme mít slušnou směrnici o energetické účinnosti, je, aby to byla také hnací síla pro růst a tvorbu životních, pardon, zdrav, pracovních míst v Evropě. Slíbila jsem, že eh, nebudu mluvit příliš dlouze. Chci pouze říci, že doufám, že velmi brzy budeme moci eh, sdělit, eh, oznámit mm, objemy a pak také budete vědět, jaký je ten časový harmonogram pro backloading. A na základě toho dostanete potom ve středu zprávu o trhu s CO2. Někteří z vás eh, říkají, tak dobře, proč komise prostě nepředloží onu obci, ale současně mnozí z vás říkají, prosím, respektujte demokratická pravidla, dejte nám čas k diskusi, eh, zapojte nás do toho. To tež řeknou zainteresované strany a proto překládáme obce pro strukturálnější opatření, ano, upřímně řečeno, je to velmi složitá debata, není to e, něco e, přímočarého. My ve středu předložíme zprávu, a to přesně v souladu s tím, co jsem oznámila již e, na jaře, když ministři poprvé diskutovali o ETS a trhu CO2 na neformální radě ministrů v Dubnu. Jsme řekli, že předložíme zprávu o trhu z co dříve, tuto středu a také eh, se tam dotkneme strukturálních opatření a backloadingu. Skutečně doufám, a tím končím, pane předsedo, takže doufám, že pochopíte, co je v sázce. V sázce je, aby náš systém obchodování s emisními povolenkami byl nadále silným nástrojem v klimatické politice. Mnozí lidé, kteří znají trh, kteří jej analyzují, kteří rozumí, jak funguje a jak a co potřebuje, očekávají ode mě, od vás, od Evropy, abychom tady splnili e, naše úkoly. Austrálii dokonce se s námi chtějí eh, propojit. Korea vytvořila svůj systém. Právě eh, v rámci summitu EU eh, Číně jsme přistoupili na to, že pomůžeme vytvořit čínský systém. Kalifornie od 1. ledna spustí svůj systém a víme, že to je velmi zajímavé i v souladu s tím, co se nyní rýsuje v USA. My tudíž eh, eh, eh, máme jako průkopníci systém ETS a celý svět hledí na nás a vytvářejí stejný tržní mechanismus. A my tudíž musíme učinit náš systém funkčním. Poze musíme vzít v potaz nesmírně mimořádnou ekonomickou krizi, kterou jsme prošli. Není to eh, nic malého, ale bylo by neodpovědné, kdybychom, co by eh, politici nedohledli na to, aby ten systém byl funkční. Děkuji vám mnohokrát. Já vím, že eh, je to obtížné téma i pro politické frakce a velmi odborné, ale v jádru jde o to zajistit či nezajistit, aby systém ETS fungoval. Děkuji. Vielen Dank. Velice vám děkuji, paní komisařko. Děkuji za vaši účast na jednání našeho výboru, za to, že jsme měli možnost s vámi diskutovat o tom, eh, co nás očekává a co již bylo také předloženo. Bude to důležité, bude důležité, abychom v otázkách ochrany klimatu usilovali o dlouhodobá spolehlivá řešení. To vyplynulo i z dnešních příspěvků. A to, co se týče průmyslu, tak i nevládních organizací, které se zabývají ochranou eh, klimatu, aby eh, veškerá opatření byla spolehlivá. A dnes se také ukázalo, že tu máme návrh eh, balíčku, jak jsme slyšeli, byly provedeny změny. Eh, problém je, že je v systému příliš mnoho povolenek. My jsme k tomu také z části přispěli, ale o tom dnes diskutovat nebudeme. Já bych vám chtěl, eh, paní Edekardová, velice poděkovat. My se tady připravíme na druhé kolo dnešního jednání. So, ich bitte doch alle, so Prosím, abyste pomalu zase zaujali místa. Es ist wieder Ruhe eingekehrt und wir können jetzt... Takže už se zase rozhostilo ticho a můžeme zahájit druhou část naší odpolední schůze. Nyní máme na podiu experty, které si postupně vyslechneme, ale je tu také generální eh, ředitel TG Klim, pan Bejke, který také dostane slovo. Rád bych nejprve dal slovo panu Hauke Hermanovi, který je eh, vědecký činí v eh, ústavu ECO. Prosím, budete mít 10 eh, minut času, nemáme příliš mnoho času a ostatní se také chtějí chopit slova, pane Hermane. Děkuji vám velice za možnost diskutovat s vámi o návrhu na backloading. Jak víte, náš návrh institut ECO jako je nezávislý výzkumný ústav a provádíme e, studie e, clouding a ETS. Pokud máte zájem o podrobnosti, protože za 10 minut nemůžeme všechno prodiskutovat, budeme jste se moci podívat i na naše studie, všechno je eh, doloženo a transparentně k dispozici. Já bych chtěl především diskutovat na dvě témata. Nejprve bych chtěl říct několik slov o současném eh, nadbytku balíčku povolenek a potom bych eh, chtěl hovořit o dopadu backloadingu eh, na ceny. My jsme také slyšeli, že tu jsou eh, velké pochybnosti také ohledně úniku úvodem bych chtěl říci, že tu je jedna dobrá, jedna špatná zpráva. Ta špatná zpráva je ta, že backloading představuje pouze první krok, není dostat abychom ten nadměrný počet povolenek vyřešil. Je to střednědobé opatření a e, dopad tohoto návrhu bude opravdu velice omezený, to musím říci, ale je to také dobrá zpráva pro ty, kteří se toho obávají, eh, že energetika a průmysl budou mít velké problémy. My jsme prováděli důkladný eh, průzkum a já se domnívám, že z vědeckého hlediska tu žádný eh, problém nebude. Tak nejprve bych chtěl skonstatovat, že tu je ten nadbytek a v roce 2020 ten nadbytek bude představovat 1,4 miliard amerických dolarů a letectví je velice důležitým uhelným kamenem, abychom řešili ten nadbytek. Jaké jsou eh, důvody vzniku toho nadbytku? Eh, hlavně to jsou eh, CDM a podle našeho názoru tu jsou dvě třetiny a potom dalším důvodem je ekonomická recese. HDP bude nižší o 14 až 17 nižší v roce 2020, takže to je tedy skutečný potenciál, co se týče hodnocení dopadu. A e, to je tedy jedna třetina těch důvodů, proč došlo k nadbytku. A podpora obnovitelných zdrojů energií má na tom malý podíl. Současná čísla obnovitelných zdrojů e, e, energií odpovídají těm východiskům z roku 2008. Eh, takže do roku 2023 bude přetrvávat ten nadbytek a nebude tedy nedostatek v systému. Problém je ten, že backloading strukturálně situaci nezmění, eh, protože backloading bude platit na pět let, takže současný nadbytek povolenek Eh, ovlivní ceny a to tak, že lidé očekávají vyšší ceny a nedostatek povolenek do budoucna. Eh, a takže se tu objeví různé spekulace. Chtěl bych také hovořit o dopadech backloadingu, eh, abychom řešili tedy ten nadbytek povolenek. Backloading by měl trvat desetiletí a to znamená, co nejdříve zajistit backloading povolenek a je také nutné e, přijmout e, e, vyšší cíle snižování emisí. A také jsme analyzovali dopady vyšších cílů na příjmy z dražeb a ty by tedy se měly také zvýšit. A to již zaznělo, pochybuji, že když nebudeme mít nedostatek povolenek, tak eh, tu nebude eh, úspěch, protože členské státy budou vytvářet jiné eh, finanční nástroje. Od zavedení ETS se objevila konkurenční situace na trhu a ten únik eh, byl způsoben z konzervativních eh, předpokladů. Byly tu eh, dva důvody. Intenzita obchodování a náklady na CO2. Žádná země vlastně nemá skutečnou eh, politiku, jak čelit změnám klimatu z těch 27 zemí, jako Norsko a Island, které se již připojili k ETS a také Austrálie, jak jsme právě slyšeli, se chce napojit na ETS, takže intenzita obchodování eh, v mnoha oborech bude nižší, eh, pokud se podíváme na skutečná čísla čísla. A zase na druhé straně eh, eh, ty náklady na CO2 eh, vycházely z ceny 30 eur a to je více než čtyřnásobek současné ceny. Když to srovnáme tedy se skutečnou situací, tak A wide range of policies is in place tu rozsáhlá eh, politika, která má negativní dopady na průmysl. Je to 100% součas, z nich eh, přidělování a eh, v neposlední řadě průmyslové sektory eh, v druhé fázi dostali přiděleno velmi mnoho povolenek, takže je tu velká zásoba nevyužitých povolenek, které lze využít později. Toto to nadměrné přidělování se ale nezmění s backloadingem. Já to opravdu nevidím žádný problém, co se týče hospodářské konkurenceschopnosti průmyslu, ale vidím tu možnost, možnost eh, udělat eh, eh, přeskum toho seznamu úniku uhlíku a budeme mít tedy dále nižší intenzitu obchodování a dopad na ceny. Abych to zhrnul, bez opatření k ne nedojde ke změně. Backloading je pouze prvním krokem a backloading nebude mít negativní dopad na konkurenceschopnost průmyslu. Velice vám děkuji za pozornost. Děkuji. Pane Hermane, za vaši prezentaci, děkuji za váš úvod a nyní má slovo Helen Bray, která je eh, poradkyní pro eh, politiku klimatu u firmy Shell. Prosím, máte slovo. Good afternoon. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Děkuji za pozvání vystoupit na vašem dnešním slyšení ohledně ETS systému. Pozitivní politický signál vašeho výboru a Evropského parlamentu je zásadní jednak pro návrhy v oblasti backloadingu a zároveň v oblasti schématu ETS v rámci klimatických energetických eh, politik EU eh, e po roku 2020. My samozřejmě jsme rovněž společností, která um, to bere nesmírně vážně, využívá nerostné bohatství, proměňuje to na energie, využíváme, pracujeme s chemikáliemi a tak dále. To jsou všechno stavební bloky našeho každodenního využívání zboží a tak dále. Ovšem samozřejmě pro nás je důležitá investice do CCM systému, například eh, v, v různých zemích, nejenom v Nizozemí a do různých nových technologií. Co je důležité? Ano, samozřejmě, my jsme společnosti, která eh, využívá hodně energii, která eh, bere vážně všechna rizika v této oblasti, únik CO2 a tak dále. Ovšem zároveň pracujeme na nízkouhlíkových technologiích, které jsou důležité samozřejmě proto, abychom bránili negativnímu dopadu klimatických změn na naše životy. My podporujeme systém ETS, dále máme různé mm, iniciativy, které podporují boj proti úniku CO2, máme určité politiky i po období pro, po roce 2020 a důvody, proč bychom měli konat nyní. My podporujeme ETS na základě dlouhodobých principů. Pro, zjed, pro snížení Eh, emisí v oblasti elektráren, industriálních bloků. Proto musíme samozřejmě stanovit už té ceny těchto emisí a bojovat proti těmto emisím. Máme zde pět, podle našeho názoru, základních určitých benefitů, výhod tohoto systému. Tím, že snížíme emise, tak zlepšíme environment dopad na životní prostředí země, přistoupí ke konkrétním krokům. A tento systém v podstatě snižuje náklady, mm, je to v podstatě přístup, který je nejméně nákladným. Zároveň to podporuje inovace, rozvoj nízkouhlíkových technologií do obnovitelných um, um technologii CCM systému a zároveň to vytváří příjmy pro vlády, protože tím vlády, a tím potom vlády mohou snižovat náklady pro obyvatele a zároveň prokázat výhody nízkouhlíkových technologií. No ale tou mezinárodní kredity, čím podporujeme soukromé investice, privátní investice a zároveň transfer technologií do třetích zemí. Z tohoto důvodu šel podporoval a podporuje systém ET. ES, chceme posílit tento systém. Viděli jsme tento systém například využívali v Austrálii, Kanadě, Japonsku, USA, v částech Číny, jiné země se připojují, například Jižní e, Korea, Kazachstán, Brazílie. Toto jsou důležité kroky ve vytvoření globálního přístupu k této problematice. My jsme rafinerskou společností, samozřejmě využíváme mnoho energie a proto je pro nás únik CO2 velice důležitý bojujeme proti, eh, snažíme se bojovat proti eh, skleníkovým plynům, bojovat za ty nejkvalitnější technologie, Samozřejmě, že chceme bránit i naše eh, aktiva, evropská aktiva, ehm, především eh, s ohledem na země, které zatím nezakomponovaly náklady na eh, všechny tyto aspekty do svých výpočtů. My chceme být energeticky um, účinnými a zároveň investovat do nízkouhlíkových metod. Jsme v podstatě jedním z nejefektivnějších hráčů na tomto poli a zároveň ETS umožňuje konkurenceschopnost jednotlivých odvětví. Když se díváme do budoucna po roku 2020 ehm, trh s uhlíkem hraje důležitou roli jakožto stimul pro investice do nízkouhlíkových technologií, podporuje konkurenceschopnost v rámci těchto nových technologií. Je důležité, abychom měli stabilní rámec politiky po roce 2020, které bude mít eh, stan, který bude, která bude mít stanoveny jasné cíle v oblasti redukce emisí, musíme, sníž, musíme dosáhnout těchto cílů i prostřednictvím systému ETS. Tento systém by měl být posílen z dlouhodobého hlediska tím, že tu jednu miliardu těch povolenek z té fáze 3 odstraníme a musíme investovat do nízko uhlíkových investicí, dále to je stanovení vhodných cen pro povolenky a dále je to i dosažení cílu pro snížení uhlíku do roku 2030, což by mohlo umožnit našim odvětvím investovat do nízkouhlíkových metod. EU ETS by měl být hlavním hnacím motorem pro snížení emisí v industriálních odvětvích. Proč je důležité posílit tento program ETS v současné době? je jasné, že nízké ceny povolenek nejsou dočasné. Jsou nižší než 10 eur na tunu a to je zásadní posun v ekonomice ETS, proto nebude tím hlavním hráčem v oblasti snížení emisí v tomto desetiletí. Máme zde nižší než očekávané ceny uhlíku, což samozřejmě ne, neumožňuje obchodování s těmito povolenkami a EU nemůže být dostatečně ambiciózní v oblasti obnovitelných technologií ani v oblasti mechanismu CCS. To je nekonsistentní s původními myšlenkami a nápady. V rámci ETS jste nám měli umožnit přechod k nízkouhlíkovým technologiím. Měli jsme být pionýrem v této oblasti, měly to být naše výkladní skříně. Mnoho podniků má však veliké obavy a obává se, že není vhodný čas, eh, protože mm, vidí ten obrovský dopad vysokých cen eh, energií a obrovské rozdíly mezi cenami energie u nás a jinde ve světě. Ceny elektřiny jsou ovšem mm, komplexní, musíme do toho zakomponovat mnoho různých faktorů, například průměrné národní ceny na domácnost, eh, kde jsme to měli od 30 3 do 76 eur na eh, mega eh, hodinu v Evropě. To znamená, že v podstatě eh, ta velkou podní cena, tam je rozdíl asi 40 eur, to znamená dvojnásobná. To znamená, že toto je další element v stanovování cen, ovšem jsou zde i jiné prvky, které mají mnohem větší dopad na celkovou cenu. My si myslíme, že tento přebytek mm, Mm, povolenek samozřejmě i z mimořádné ekonomické situace. V roce 2008 jsme to nemohli ještě předpokládat, tento vývoj, a proto podporujeme i ten um, profil pro změnu dražeb, tak aby ETS systém byl důvěryhodným do budoucna, aby jsme mohli investovat i dlouhodobých strukturálních změn. Ještě dvě věci na závěr. Stabilní, jasná politika pro až do roku 2030 by měla samozřejmě eh, obsahovat ceny, eh, cíle v oblasti snižování uhlíku, dále bychom zde měli mít um, plán, který zamezí nějakému překrývání těchto ehm, plánů, tak abychom zredukovali emise ve všech sektorech a tyto cíle by měly obsahovat opatření, která by umožnily zvýšení konkurenceschopnosti našich podniků a zamezily úniku CO2. Silný ETS systém by měl být základním nástrojem. V tomto ohledu proto potřebujeme rychlou akci, musíme mít eh, jas, jasné, ehm, jasné cíle pro třetí etapu v rámci dražeb a musíme zamezit překrývání jednotlivých politik či cílů v této oblasti v Evropě, pokud jde o snižování emisí. A zároveň dovolte, abych zdůraznila vůči roli Evropského parlamentu v tomto ohledu, kterou hraje již od loňského roku. Děkujeme za vaši prezentaci, říká pan předseda a dalším je Pítr Boček, který je ředitelem ehm, v oblasti energetiky a který zastupuje Evropskou radu pro chemické odvětví. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Eh, já tady eh, nepromlouvám pouze za Federaci chemického průmyslu v Bruselu, ale eh, zastupuji tady spojenectví energeticky náročných odvětví. Mluvím také jménem sklenářství, ocelářství, cementáren a tak dále, všech odvětví, které jsou zneklidněni návrhem komise. Proč? protože jsme energeticky nároční. Vyrábíme v Evropě produkty, zboží a e, to nelze činit bez energie. A z tohoto důvodu e, ta odvětví, jejichž jménem promlouvám, jsou velmi zneklidněna, protože pro nás e, je cena důležitá a také na spolehlivosti záleží. Otázkou pro nás je, jak společně eh, zvládneme přechod k nízkouhlíkové ekonomice ehm, do roku 2050 eh, eh, férovým způsobem. Učiníme to co nejlevněji a nejúčinněji. A prvotním cílem ETS je snížit emise CO2. A Tudíž jde o e, nedílnou součást strategie EU 2020 s cílem snížit emise o 20 e, snížit nebo zvýšit účinnost energetickou o 20 a e, také navýšit v energetickém mixu podíl obnovitelných zdrojů na 20 V tomto kontextu ETS působí eh, tak, že pokrývá průmyslové emise. Nehovoříme také eh, tady o emisích domácností a eh, dopravy. Můžeme tudíž říci, že dnes odvětví pokrytá ETS tam by do roku 2020 mělo být sníženo o 20 um, objem emisí. A ve srovnání eh, s rokem 1990 eh, eh, dosahujeme tohoto cíle z 50-60 Samozřejmě, že je pak rozčarováním zaznamenat, že ty zisky eh, redukce emisí eh, jsou eh, kompenzovány navýšením emisí v jiných odvětvích. To ale neznamená, že bychom měli trestat ty, kteří dodržují závazky vyššími cenami a vyššími nákladami, abychom se tak stali obětmi našeho vlastního úspěchu. Také bychom chtěli připomenout, že ETS není jediným a hlavním nástrojem, který ehm, pohání e, investiční aktivity e, do inovací nízkouhlíkové ekonomiky. Investice je ve většině zemí e, poháněna tarify, které zajišťují investorům návratnost. Tyto tarify jsou eh, považovány eh, za dotace a náklady eh, nesou uživatelé energie v podobě cen, nikoli daní. Pokud je o návrh toho set aside přenosu emisí, emisních povolenek, my se domníváme, že většina úspor v energetice je důsledkem energetických cen nebo cen energií. V této chvíli naše podniky platí pětkrát vyšší ceny za plyn v Evropě než naši američtí kolegové. Takže kdo by eh, nešetřil energií a emisemi co nejvíce? jak jen to je možné. Faktem, že jiné odvětví mimo nebo vně ETS nedosahují eh, těchto úspor eh, nebo dokonce zvyšují své emise, může eh, náš úspěch podkopat, ale je zjevné, že set aside a vysoké ceny CO2 ten problém nevyřeší vně systému ETS. Stejně tak systém ETS nemotivuje investice do obnovitelných zdrojů a set-aside backloadingu nebude eh, stimulem v tomto ohledu, byť eh, někteří kolegové nebo náš přítel z Ekoinstitutu doufá. A mm, nevím, jak by set aside nebo backloading měl vést k dalším rychlejším redukcím eh, emisí CO2. Možná, že to ani není záměrem návrhu komise. Možná, že záměrem je zajistit vládám vyšší příjmy. Ale i tam musíme klást otázku, zdali to bude úspěšné, bude fungovat. Při pohledu na eh, ty zúčastněné strany, které podporují eh, backloading a set aside, tak zjistíme, že je to zajímavá eh, skupina zájmová. my podporujeme ETS, my co by energeticky náročné e, průmyslové odvětví. Je to klíčový mechanismus k dosažení e, e, redukce emisí. A nemyslíme si, že ETS se může stát nástrojem, který by vyřadil jiné nástroje nebo mechanismy tak snadno, nebo je nahradil. A tudíž máme starost, že eh, když budeme sledovat návrh eh, komise, tak eh, dojde k přebytečné komplikaci řešení. My se domníváme, že zvýšená cena CO2 eh, nezaručí investice do nízkouhlíkové ekonomiky, zejména ne eh, v eh, době současné krize. Při pohledu na čísla zjišťujeme, že Evropa za září eh, přišla o 170 tisíc pracovních míst. Jak eh, můžeme eh, za takových okolností prosazovat politiku, která zvýší cenu energii? Jak to napomůže investicím? rozumíme tomu, že eh, výrobci elektřiny eh, jsou schopni eh, vlastně ty náklady postoupit dále. A efekt na nás to má ten, že poháníme inflaci, zatímco výrobci energie na základě CO2 budou tvořit zisky, protože oni své náklady postupují dále. A jsme eh, eh, opět eh, na začátku, protože není dostatečná motivace investovat do čistých nebo zelených technologií nebo nízkouhlíkových technologií. To jsme viděli v minulosti, kdy jsme výrobce energií obdařili zisky a byly tyto zisky investovány do e, nízkouhlíkových nebo zelených nebo obnovitelných technologií? Podívejme se na to. Nemáme žádnou záruku, že e, se to stane, že k těmto investicím dojde. Ale e, my jsme zaručili, že narostou ceny energií. Takže shrnuto a podtrženo, my tady vytváříme prostředek přenosu eh, eh, finančních prostředků eh, vládám a určitým zainteresovaným stranám. A musíme si klást otázku, zdali toto vytvoří eh, větší příjem eh, pro vládu. Máme o tom pochybnosti, protože vidíme, že inflace eh, bude podvazovat ekonomickou aktivitu a, a to také bude stimulovat recesi. Takže máme skutečně starost. A v této chvíli se musíme vyhnout všemu, co by mohlo tu recesi eh, prodloužit. Eh, místo toho potřebujeme, a tady i zazněla, myslím, od paní Lindy Evan otázka, co navrhujete, co jiného navrhujete, když nechcete toto. Já říkám, že ETS e není dokonalý systém, ale není nyní na čase do toho zasáhnout. E, teprve po roce 2020. A nyní bychom měli uvažovat o tom, co dělat e, v tom mezidobí. E, poté začne ta hra od začátku a měli bychom se poučit z nedostatku. Nyní vidíme, že všechny ty zájmy na světě v Číně, Kalifornii, Austrálii, vycházejí z poučení eh, vyvozených eh, z našich pochybení. A to musíme učinit též. Eh, jde o konvergenci a o to se jeden od druhého poučit a tady bychom měli hrát aktivní roli pomoci transformovat systém a také na pomoci přechodu, který bude účinný, efektivní ale také eh, eh, co eh, nejméně nákladný. Děkuji. Velice vám děkuji, pane Boček. Představili jsme vás jako zástupce CEFIKu a jako takový jste se dnes také účastnil našeho jednání. A v neposlední řadě bych chtěl dát slovo předsedovi Jety a požádat o jeho prezentaci a potom pan Becker, generální ředitel DG Climate, vystoupí. Děkuji vám, já si opravdu velice eh, cením této možnosti, že zde můžeme prezentovat své názory a eh, my reprezentujeme asi 150 společností, které aktivně působí v oblasti obchodování s eh, povolenkami a naši členové mají Eh, eh, eh, podniky, které musí plnit tato zadání. Je to celé spektrum právníků, finančních expertů, kteří jim usnadňují práci, takže představujeme opravdu velké know-how v oblasti ETS. ETS e je nejlepší mechanismus, abychom dosáhli za co nejmenších nákladů stanovených cílů, abychom rozvíjeli e, politiku klimatu EU a to představuje značnou kapitolu pro zmírnění dopadu životního prostředí na klima 106 miliard a, a 100, 226 eh, miliard představovaly transakce eh, v loňském roce. Je to velice důležitý program, který vysílá eh, důležitý signál při obchodování a věříme, že e, mechanismus trhu e, je nejlepší cestou, jak dosáhnout daných cílů a umožňuje to také e, potřebnou pružnost za nízkých nákladů. Jsme si jistí, že se nám podaří dosáhnout cílu pro životní prostředí a věříme, že ETS také velice posloužil eh, tím, že podnítil kreativitu soukromého odvětví, eh, jak eh, čelit změnám klimatu v Evropě, ale i na celém světě, kdy se snažili přivádět na trh tvůrčí řešení, když ještě zápolí s překážkami stal se modelem pro celý svět. V poslední době také pro eh, Austrálii, která se chce připojit a tento eh, program a zkušenosti z ETS je zajímají a také Severní Karolína a další státy USA, eh, kdy se snaží připravit trh s určitou tou nadějí se dívají na trh EU a také e, Čína, e, kde je celá řada aktivit v mnoha provinciích, které se snaží také e, dosáhnout ETS ETS také stimuluje eh, různé eh, mechanismy v průmyslu. Eh, přes tisíc příslušných projektů bylo registrováno další čtyři tisíce se připravují, čekají na svou příležitost uvedení na trh. Eh, já jsem se o tom eh, zmiňoval, že experti na celém eh, světě si vyměňují zkušenosti, jak snížit emise. Čína má zájem o ETS a tento zájem vznikl právě na základě zkušenosti s CDM. Je to jedna z největších výzev v současnosti, protože e, e, okolnosti ohrožují věrohodnost tohoto systému, jak o tom hovořili kolegové. Ve snaze snížit dopady hospodářské krize, ale Další pozitivní efekt je snížení cen během e, ekonomické recese je e, obtížné pro podniky e, e, plánovat, když jsou takové nízké ceny za CO2. Je to riziko, že se tu objeví i složitá nová politická opatření a že to povede k narušování cen. A je třeba obnovit důvěru v tento systém. Opět my bychom chtěli zachovat eh, TS jako eh, centrum politiky záchrany klimatu. A co se týče koncepce backloadingu, eh, je to jeden krok, který může být pouze efektivní, když bude spjat s dlouhodobými strukturálními reformami. A Komise se snaží vyvarovat eh, nevyváženosti mezi eh, poptávkou a nabídkou. A bude třeba eh, předložit strukturální reformy načasování systému backloading bude důležité my bychom chtěli, aby eh, komise působila transparentně, protože obchodování a podnikání potřebují transparentnost, aby měli čas se na to připravit. Je eh, třeba, aby eh, neprodleně byly návrhy předloženy, eh, přijde s tím komise 14.11. a potom to eh, projde eh, běžným postupem projednávání v Evropském parlamentu. Zástupci politiky přijmou strukturální opatření a jsme si vědomi toho, že to je teprve začátek diskuzí. Je třeba zvažovat různé obce Eh, je ta připravila eh, určité návrhy strukturální reformy a věříme, že je eh, velice důležité konzultovat s komisí. Doufáme, že od komisy koncem týdne dostaneme zprávu o uhlíkových emisích a chtěli bychom aby jako součást tohoto přeskumu se zvažovaly nejrůznější myšlenky, abychom usilovali o dlouhodobá e, řešení co nejdříve. Co se týče zúčastněných stran v souvislosti s backloadingem, tak e, si to e, vyžádá další krok. Chtěli bychom být partnery v a dovolte mi několik závěrečných připomínek. Za prvé, e, je, týká se to e, krátkodobého vyvážení systému. Není možné, aby to byl jednostranný závazek společenství zde v Bruselu. ETS je důležitým nástrojem pro změnu e, klimatu, který obnoví důvěru, ale je třeba zajistit jasných podmínek, aby bylo jasné, že to bude na regulérní bázi. Komise musí být eh, velice opatrná, jak to předloží. A já jsem se zúčastnil v předchozí své úloze jakožto poradce eh, pro NAC a pro vývoj eh, programu CO2 v USA. Zlaté pravidlo, které jste eh, platilo bylo stanovit pravidla, ale neplést se eh, do eh, aktivit na trhu, nechat trh působit. Bude zapotřebí menší změna a představitelé politiky by měli vést konzultace s zástupci průmyslu a obchodu takže závěrem bych eh, se chtěl zmínit o tomto zlatém pravidlu. Děkuji vám a Děkujeme, děkujeme. A nyní má slovo náš další host. Jestli dovolíte, několik poznámek. Já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že technicky řečeno ETS funguje a funguje lépe, než fungovalo v minulosti. Ovšem, kde ETS selhalo, tak to je v následující věci. Nevyslal to signál ohledně investicí do nízkouhlíkových technologií. To znamená, co to v podstatě znamená investice v tomto období nízkých cen v současnosti. Jeden objektivní parametr, například uhlí poslední desetiletí cena klesala. Od posledního roku ovšem v Evropě stoupá tato cena poprvé. Za více než desetiletí vidíme nová rozhodnutí v budování nových eh, uhelných elektráren. A to je podle mě špatný signál. A když se zeptáme klíčových hráčů na tomto poli, tak oni říkají, máme zde nízké ceny uhlíku, nízké ceny uhlí, tak to je racionální rozhodnutí prostě. A to si myslím, že právě zde by mělo zasáhnout ETS. Druhá připomínka. K tomu, co řekl pan Boček. Souhlasíme s vámi v tom, že pokud je o zaměstnanost, co je důležité a může být důležité například v ocelářství, mm, cementárenství, chemických, chemickém odvětví, to jsou základní sektory pro vybudování nízkouhlíkové ekonomiky, kterou potřebujeme. Ano, s tím souhlasíme. No, všem. Mm, my vidíme v této oblasti růst pracovních míst. když se tvrdí to, že musíme zde mít vysoké ceny Evropy, v Evropě tam my v podstatě jako, jako kdybychom tvrdili, že ty vysoké ceny jsou zde právě v důsledku trhu s uhlíkem. Ne, ty vysoké ceny jsou zde v důsledku mnoha jiných faktorů, například eh, no, objevení předlicového plynu ve státech a tak dále. My bychom šli ještě dál a naše analýza dopadu to prokáže. Konkurenceschopnost se stávajícími cenami na trhu s uhlíkem není problém, dokonce ani trochu vyšší ceny by zde problém nepředstavovaly. Jedna poznámka. Návrh komice u backloadingu se netýká přebytku povolenek, které zde vznikly v soukromém sektoru. My jsme v podstatě zadrželi několik povolenek, které měly být eh, se měly dostat na dražbu, ty vlastní veřejné orgány, ovšem my neměníme pravidla. V podstatě ty jsme udělili bezplatně jednotlivým odvětvím, jsou neustále bezplatné a víme, že je zde veliký přebytek, především v soukromém odvětví. A pokud ceny budou vyšší, tak hodnota tohoto přebytku samozřejmě rovněž bude vyšší. A to já opravdu hm, nevidím, jak by to mohlo podnikům pomoci. A taková předběžná informace na základě toho, co řekla paní komisařka dneska odpoledne v 8 hodin dneska večer počet, eh, to znamená to číslo backloadingu bude oznámeno komisi již na webových stránkách by mělo existovat to oznámení a dneska od 8 večer už tato informace bude komisi zveřejněna na našich stránkách. Děkuji vám. Děkuji, to jsou tedy zprávy, které zde dnes slyšíme. A nyní bych chtěl zahájit eh, první kolo diskuse, již se nám přihlásilo několik eh, kolegů. Prvním je pan Eichhort. Děkuji za slovo. Pane předsedo, otázka na pana Hermana i na pana Bočka. Nejprve na pana Hermana. Vy jste řekl velice jasně, že v podstatě ta stávající cena je založena na spekulacích. A já bych se rád zeptal, taková velice jednoduchá odpověď. Co se stane s touto cenou CO2, která je založena na spekulaci? Co se s touto cenou stane, pokud návrh backloadingu nebude schválený? Co očekáváte? Co se stane eh, s těmito cenami CO2? Protože mnoho lidí společností, podniků si stěžuje na vysoké ceny. Mě by zajímalo podle vašeho názoru, co se stane s touto cenou, pokud nepřijmeme backloading. Strukturální změny, ano, opatření, to potřebujeme, to jste řekl jasně. Z vašeho pohledu, co vysílá nejjasnější signál v tomto ohledu pro trhy? Vidíme, že tam je asi šest těch návrhů na, mm, ze strany komise. Co si myslíte, že by vyslal ten nejlepší signál trhu? A na pana Bočka Děkuji, že jste zde v podstatě zastupoval veškerá energeticky náročná odvětví. Možná byste mohl říct si něco i k ocelářství a k cementárenství. Co oni udělají s přebytkem eh, svých povolenek, na kterých v podstatě sedí? A když je zastupíte, tak jistě budete moci odpovědět i za tyto dva, dvě odvětví, protože víme, že oni skutečně v podstatě sedí na tom obrovském množství povolenek. To by nás zajímalo. A druhá věc, vy podporujete dlouhodobé cíle, to jste řekli jasně. Je zde ovšem problém. My zde v podstatě z hlediska nejsme nákladově efektivní. ETS systém by měl totiž být efektivní z dlouhodobého hlediska. Ovšem nákladově efektivní způsob je asi tak od, by znamenala 25 eh, domácí redukce do roku 2020. Co navrhujete, abychom udělali na této cestě, pokud nechcete, aby ETS byl nějakým způsobem modifikováno? Další dotaz. Ta cestovní mapa, například z papírenského odvětví, který rovněž zde zastupujete, Mm, je taková, že z dlouhodobého hlediska potřebují mm, špičkové technologie, aby dosáhli těch cílů, ovšem ty potřebují určitou finanční podporu. ETS výnosy nemohou být e, úplně využívány pro tyto technologie, ovšem zastávající cenu a víme, jak bude, mm, teď si vyslechneme, jak bude vypadat cena bez toho backloadingu to by znamenalo, že v podstatě to bude znamenat z dlouhodobého hlediska více problémů, protože ty finance tam nebudou. Jaká je reakce z vaší strany? A další dotaz. Chceme mít solidní politiky. Ovšem, nechcete žádnou modifikaci v rámci backloadingu, chcete, aby přetrvával status quo, tak asi se mnou budete souhlasit v tom, že musíme revidovat seznam garbage, carbon leakage, to znamená úniku CO2, které je založené na 30 eurech. Všem, když nebude backloading, uvidím, jaká bude cena, tak asi se mnou souhlasíte s tím, že budeme potřebovat nový seznam v oblasti úniku CO2, který vezme v potaz reálné ceny a zároveň se podívá na politiky ve Švédsku, Norsku, Jižní Koreji, Austrálii, jiných zemích. Jistě asi se zabýváte revizí tohoto seznamu, protože nechcete backloading, tak to znamená, že budeme potřebovat nový seznamy v této oblasti úniku CO2. Prosím o odpověď. Děkujeme. Paní Jordan má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Politický cíl systému ETS je snížit emise. Politický cíl v této oblasti není kontrolovat tržní mechanismy. Politickým cílem není stanovovat takzvané správné ceny uhlíku. Trhy rozhodnou o správné ceně za CO2. V tomto ohledu mám dotaz na paní Bray z společnosti Shell. To byla úžasná přednáška, ovšem byla to politická přednáška. Žádné konkrétní prvky v tomto projevu nezazněly. Na druhé straně jsme zde měli přednášku pana Bočka, který nám poskytl různá data, různé informace a vysvětlil, proč má obavy ohledně backloadingu, protože tento návrh údajně transferuje, přenáší náklady na jiné uživatele, například na domácnosti. Paní Brej, první věc okolik se sníží emise, pokud návrh o backloadingu projde. A druhá věc, jak tento návrh ohledně backloadingu bude mít, jak to ovlivní vaše finanční parametry, pokud bychom přijali jeden z těch scénářů navržených komisí. Čili jaké jsou konkrétní finanční návrhy šelu. Děkujeme. Další řečník. Uvagom přesluchívám se. Děkuji, já jsem sledovala s velkou pozorností eh, příspěvek pana Hermana a mám také k němu několik otázek. Za prvé, říkali jste, že se má eh, regulovat eh, takzvaný overflow jak má vypadat tato regulace? Jak si to představujete z technického hlediska? Také jste říkal, že v současnosti podniky, které se zabývají obnovitelnými zdroji energií, tím eh, trpí a ztrácejí příležitosti se uplatnit na trhu. Mohl byste se o tom zmínit do větší podrobnosti? a potom, co se týče našich cílů do roku 2020, že budou možná ohroženy. A zmiňoval jste se i o dalších ambiciozních cílech, jaký by byl jejich horizont. Děkuji, paní Korhola. Děkuji za slovo. Možná na pana Del Pika. Ovšem já se ptám, jaký je náš cíl? Zredukovat emise? Nebo chránit jeden z našich prostředků v oblasti klimatických opatření? Já jsem spíše pro zredukování emisí, ovšem nevím, proč by k tomu mělo dojít tímto nákladným způsobem a ne energeticky a nákladově účinným způsobem a ne, že bychom zde dospěli nějaké inflaci cen a, redukou a spíše snížení konkurenceschopnosti. Já si myslím, že nejhorším nepřítelem systému ETS pokud toto je úsilí o záchranu ETS, je v podstatě komise, protože komise nevěří v tento tržní mechanismus. Po mnoho let komise neustále přicházela s různými opatřeními, která se překrývaly a která se vzájemně vylučovaly. Obnovitelné cíle nebo dotace v tom, této oblasti zabránili. reálnému vývoji tohoto trhu s uhlíkem. Pokud chcete, aby ETS fungovalo, tak prostě mu ponechte tu svobodu fungování. Já nevím, jak tento návrh 70 či backloadingu by mohl zredukovat eh, emise CO2. To možná asi není ani záměr, protože zdá se, že diskuze se točí kolem toho, zda vlády by mohly zvýšit výnosy z mm, dražeb. Zvýšená cena CO2 nebude garantovat to, že budou vlády investovat do nízkouhlíkových technologií. Producenti elektřiny budou muset platit více za povolenky a tím pádem budou mít méně peněz pro investice do nízkouhlíkových technologií a přenesou náklady na bedra svých klientů. Proč si myslíte, že ta stávající situace je krizovou pro ETS? Nízká cena uhlíku přece nemusí znamenat eh, neúspěch. Pokud prostřednictvím energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie dosáhneme nízkouhlíkové uh, ekonomiky, tak ta poptávka po těchto eh, povolenkách prostě se bude snižovat a cena bude nulová. Děkujeme, Chris. měli bychom se podívat spíše na dlouhodobé perspektivy v rámci systému ETS a to se mi nezdá, že by bylo hlavním tématem našeho jednání, když by mělo být. Já osobně jsem si vědom toho, že když poslouchám tuto rozpravu, v podstatě vidí, vidíme ten tu skepsi v možnosti vůbec reagovat na globální oteplování. To, jak si to zaznělo, a já nevím, možná bychom měli čekat na zprávu ICCT na začátku příštího roku, podívat se opravdu na to, jak bude vypadat budoucnost ETS. Možná, že klima politické klima se změní do té doby a snad budeme naléhavěji pocitovat potřebu plánovat, seriózně plánovat do budoucna, pokud je o backloading. Já samozřejmě jsem to sledoval, tu naši diskuzi, že ptám se na vaše vyhlídky, jaký bude dopad tohoto návrhu backloadingu na ceny, jaký bude dopad toho, pokud tento návrh neprojde v oblasti backloadingu mnoho lidí z vlády, kteří se na mě obrátili, říkali, že se jim nelíbí tento návrh, ovšem ještě méně se jim líbí to, že by vůbec žádný backloading nebyl, protože dopady by byly ještě závažnější. Jedna věc, zde bych se obrátil na panelisty, možná by mě mohli poopravit, já nevím, to je možná taková iluze. Ovšem, často nám říkají, že je to tržní mechanismus ETS, neměli bychom do toho zasahovat, všechno je úžasné. Ovšem problém, se kterým, který předkládá komise, je, že zde mají přebytek povolenek to a to snížit ceny na mnoho následujících let. Já si dělám například na automobilový průmysl v roce 2008, produkovali tisíc automobilů denně, trh klesal v důsledku finanční krize, a oni neustále produkují tisíc automobilů denně a zase tisíc automobilů denně a v podstatě nemohou prodat. To znamená, že teda zůstávají někde v hangárech a oni si pronajímají pole a v podstatě jsou tam další a další pole, na která se dostává těchto tisíc automobilů denně a možná v roce 2013, 2014 konečně trh bude reagovat, oživí se a možná konečně budou moci prodat tyto automobily. Ovšem oni v podstatě ani nemohou z těchto nových automobilů Eh, těžit finančně, protože mají tisíce nových starých automobilů, které jim tam sedí někde na těch To báre na to je problém ETS. Žádný rozumný tržní mechanismus by takto prostě nefungoval, že, že by prostě eh, přes v podstatě neustále produkoval automobily a doufal, že eh, jednoho dne se eh, trh vzpamatuje. Myslíte si, že to je realistický návrh? Ne, realistický pohled? Děkujeme. Moje otázka je podobná jako ta, kterou jsem položila dříve. Ten dopad nedělání nic je, jaký je na jiné politiky. Pokud eh, nezačneme konat, abychom napravili eh, problematiku ETS? Jak zajistíme, aby ti, kteří již investovali do čistých technologií získají eh, své benefity. Jak konkurovat, když víme, že USA investují do čistých těch technologií eh, v těžkém eh, průmyslu a Čína, jak by jsme. Všichni jsme se shodli eh, na ETS, že je zde zapotřebí stimulace, ale v této chvíli, co uděláme, když nebudeme dělat nic? My podkopeme vlastně nebo podvrátíme všechny tyto podniky Hovoří se e, stále o podnikání, ale podniky sami mají e, různé názory na ETS. A obdobně e, je mnoho podniků, kteří, které investují do obnovitelných energií a energetické účinnosti. Takže nedělání, nic nedělání, jaký dopad to bude mít na klimatickou politiku jak obhájíme pak eh, také ty podniky, které eh, se rozhodnou pro eh, nekonání. A některé velké energetické koncerny ale s tím něco chtějí dělat bez ohledu na ty podniky, které sedí na obrovských zásobách emisí. Děkuji eh, Lindě McEwen a tím jsme dospěli k závěru. Já mám tak ještě otázku na pana Hermana. Vy jste řekl, eh, že hlavní problém eh, je CDEPS. Co navrhujeme? Co by se dlouhodobě mělo s CDM e stát? Já jsem byl účasten hlasování, když Eh, jsme si tam ještě něco přihodili navíc. Eh, cítil jsem ale, že jsme se dopustili chyby a vy jste to dnes ještě potvrdil, že dvě třetiny problémů představují právě ony CDM. Dále na pana Bočka. Vy zastupujete energeticky náročná odvětví. Já se vždy bráním proti pojmu zelená ekonomie. Eh, nemám rád tento pojem a nepovažuji ho za účelný. Stejně tak jako nepovažuji za účelný zavedený pojem brown industries, hnědý průmysl, protože chceme-li skutečně eh, přetvořit eh, průmysl, tak eh, samozřejmě každá větrná elektrárna potřebuje určitý ocelový stožár a tak dále, aby to vůbec fungovalo. Pokud jde o celou oblast úniku CO2, člověk se učí stále. Před 14 eh, dny eh, jsem navštívil eh, podnik, kde mi vysvětlili, že dokonce telekomunikační podniky jsou ohrožené únikem CO2 to e, znamená, že ty energeticky účinné podniky skutečně mají e, velký e, dopad. Vy jste uvedl několik příkladů. Já se zasazuji za to, aby tento průmysl byl jaksi vyňat z toho systému, ale my jsme je do toho zahrnuli všechny a někdy mám dojem, že ti, kteří mají to nejlepší právní oddělení, vyhrávají. Neměli bychom ten pojem carbon leakage včetně států, které o, to rozhodují, o tom rozhodují eh, pojmout přísněji, tak aby nedošlo k tomu, že v konečném důsledku to nebude spochybněno tím, že přijdou o veřejnou prestiž, protože v tom jsou zapojené mnohé podniky včetně těch, které, které tam vlastně nepatří. A pokud jde Um, obecnou charakteristiku toho systému, tak bych eh, rád požádal všechny experty o posouzení toho, co by se mm, dle vašeho mínění stalo, kdybychom nyní nekonali, co bychom zažili. A pokud je o to konání, tak pan Forrester na závěr nám zdůraznil ono zlaté pravidlo, které já považuji za velmi užitečné. Jestliže provedeme takový zásah do systému, tak e, musí být formulován tak, aby se jednalo opravdu o jednorázový zásah, protože v konečném důsledku ty podniky, které zastupuje pan Boček, ale vůbec všechny podniky, potřebují stabilní, střednědobé nebo lépe řečeno dlouhodobé rámcové podmínky, aby se trvali v Evropě, dále produkovali a také, aby náš systém byl efektivní. Chci, abychom nadále měli v Evropě ocelářský průmysl, um, eh, výrobu mědí a eh, další eh, odvětví těžkého průmyslu, které jsou odpovědné za přestavbu společnosti. Bylo by špatně, kdybychom si tyto statky museli kupovat jinde ve světě. Tudíž mám velký zájem na tom, abychom tady přijali účelné rozhodnutí. Tím jsme dospěli eh, ke konci diskuse a já bych jednoduše začal eh, levou stranou a udělil slovo naší eh, paní Brej. A prosím o stručnost, protože v podstatě plánujeme tuto schůzi do 18. hodiny. Kdybyste se mohla omezit na 4 minuty, tak by to bylo velmi vítané. Prosím. Děkuji. Ve vztahu k otázce, um, co dělá Shell. Je velmi důležité eh, v našich rafinerích a chemických eh, závodech eh, dodržování energetické účinnosti. To je klíčové. A také krátkodobě skladování CO2 je e, velmi důležité a to moderní skladování. E, e, chci zdůraznit, že ETS je stále ještě nejlevnější přístup a nejlepší cesta, jak snižovat emise. A to vše souvisí s tou debatou, zdali souhlasíte s oceňováním emisí. Ano či ne řada otázek na předpověď cen. Padla to, nejsem schopna učinit. Asi znáte eh, prognózu trhu, eh, ta předpovídá eh, dočasný nárůst a pak zase dočasný pokles. Ale myslím, že to souvisí i s tím, co eh, řekli mnozí, totiž jde o krátkodobé opatření, které by zdůraznilo věrohodnost systému a eh, vyslalo tento politický signál. To je důležité učinit nyní a pak budeme mít čas na přijímání dlouhodobějších strukturálních opatření. Co se stane, když neuděláme nic, tak opět Eh, je to věc spekulací, prognóz, je to obtížné, ale je to skutečně eh, to hlavní. Pro věrohodnost systému je důležité přijetí a krátkodobé jednorázové akce. Samozřejmě, že v roce 2008 jsme nemohli předvídat onu hlubokou ekonomickou krizi. Děkuji, pane Bočku, a můžete mluvit i německy. Děkuji, já budu pokračovat v angličtině. A děkuji za všechny otázky. Eh, zapůsobila eh, na mě vaše eh, hluboká znalost o problematice a také kritické otázky poslanců. Samozřejmě já také nejsem pro zelenou ekonomiku a pro představu diskriminace jednotlivých odvětví a produktů. Nicméně i ti, kteří mají eh, ve své představě určitou formu zelené ekonomiky, musí pochopit, že to musí vycházet z reálné ekonomiky a že skutečně eh, jsme eh, nabádáni budovat zelenou ekonomiku, mít tyto sektory a zlepšovat jejich výkonnost. Dále Eh, na pana Eichauta. Tady bych řekl, že skutečně existují určitě podniky, které mají eh, rezervy ve svých povolenkách a eh, možná, že jsou v pohodlné situaci v nejbližší době a budoucnosti, protože mají tuto rezervu. Ale populace je rozdělena. Je mnoho podniků, které skasírovali finanční prostředky, které obdrželi v podobě eh, eh, volných alokací eh, z důvodu krize. To znamená, že jsou tady sektory, nejsou tady sektory, které eh, mají na růžích ustláno. Můžeme eh, se podívat i na eh, jiné hráče, například spekulanty, banky, a tak dále, co dělají s těmi povolenkami, které mají v zásobě nebo do kterých investovali. Myslím, že eh, je to na rozhodnutích podniků. My jsme eh, slyšeli, jaký je přístup eh, firmy Shell a jiných. Není na to jediná odpověď a není ani jediná odpověď na to, jaká bude cena, která by stimulovala zachytávání CO2 a uskladňování CO2 a vůbec rozvoj zelených technologií v budoucnu. Ale jisté je, že ta intervence, zásah navržený komisí bude asi dnes večer lépe ještě vysvětlen a to z, ten zásah implikuje nárůst nákladů evropské ekonomiky a také evropských domácností. A opět si musíme položit otázku, co by odpovědní hráči, zdali je to správný signál, zdali ten signál pomůže. A zejména za situace, kdy, alespoň v této chvíli, je Evropa jedinou Eh, zemí nebo jediným kontinentem eh, s cenou, která má cenu nebo oceněný eh, CO2. Otázka po ekonomicky účinným nástrojem redukce CO2 tu eh, je nutno zodpovědět tak, že je zapotřebí splnit ehm, eh, cílů snižování CO2 v roce 2020. A co ještě více chcete, vyšší eh, ceny CO2, jaká má být tato cena? To není nástroj k určení ceny. To je nástroj eh, k určení cíle a dosažení tohoto cíle za nejnižších možných nákladů. Samozřejmě existují průlomové technologie, jako například v chemickém i papírenském průmyslu, které bychom velmi rádi implementovali a některé z nich budou volat také po veřejných investicích eh, do vývoje, výzkumu, inovace. To je eh, velká politická iniciativa. My jsme toho součástí ale není to ETS, eh, systém ETS, který by eh, generoval finanční prostředky eh, pro evropské hospodářství. Myslím, že na tomto místě bych skončil. Seznam úniku CO2 dozná přeskumu. Jistě, pokud si správně vzpomínám, tak to bude v roce 2015, takže práce na tom pokračuje a samozřejmě Evropská komise se zabývá parametry, ale eh, není to možná velice inteligentní připomínka, když řekneme, že se tento seznam opíral o ceně 35 eur a nyní je to kolem 8 eur, ale jsme uprostřed hluboké hospodářské recese, takže nemůžete srovnávat jablka s hruškami. To prostě eh, jsme nepředvídali v roce 2008, to je pravda, ale to jsme také nepočítali, že dojde ke krizi. Nebo k recesi, děkuji. Pan Forrester, prosím. Já bych se chtěl zaměřit na otázku Krise Davise ve svých připomínkách a to, jaké to bude mít dopady dopady, důsledky, jestliže neprovedeme backloading. Já se domnívám, že je eh, na trhu očekávání, že eh, k něčemu přistoupíme, takže by se nic eh, nedostalo a já se domnívám, že ceny by dále rostly, protože to očekávání se opíralo o ceny, ale já zde nehovořím eh, z pozice oficiální organizace. A za druhé bych chtěl říct, že dokonce, i když bude backloading přijato, tak potom Většina na trhu se na to dívá jako paní komisařka, že je to no-brainer, žádný eh, účastník na trhu eh, nebude eh, prodávat povolenky, asi se budou chovat naprosto stejně co tedy na trhu s extra kredity. Takže tady je jediná podmínka, proto se zaměřují na strukturální reformy. E, není to hlavní změna, takže v podstatě je to dobrá dohoda pro daňové poplatníky o tom, jak se budou prodávat povolenky na trhu, aby e, dosáhli e, velice dobrého vztahu mezi náklady a příjmy a dále Dalším důležitým eh, prvkem je to, eh, že bychom mohli zareagovat na tu otázku, která se týká dopadu. Mohli bychom ztratit eh, důvěryhodnost. Důvěryhodnost Evropy je zde v sázce a já bych chtěl říct si, že to je opravdu zářný příklad. Ta míra, do jaké řešíme tento problém, jak se tedy na to dívá svět. A dále je to tedy ta otázka zlatého pravidla. Já se domnívám, že to nesmírně důležité pro aktéry na trhu, aby pochopili, že když eh, režim backloadingu bude uskutečnit, že to bude reálná záležitost, že to není nic, co by bylo rutinní, eh, že to budou strukturální reformy, které budou přijaty, že je to strukturální přizpůsobení a rozhodně žádná rutina eh, mohu se ještě zeptat, vy říkáte, pokud nebude realizován backloading, takže očekáváte, že ceny budou pod současnou úrovni a pokud eh, bude tedy uskutečněn, tak očekáváte, že ceny porostou. Já se nedomnívám, že by nějak podstatně rostly, protože eh, podstatné změny souvisí. Myslím, že dojde tedy eh, ke skromnému přizpůsobení, ale důležité jsou dlouhodobé dlouhodobé strukturální změny a to by mohly vést eh, k zásadnější změně cen. Děkuji, pan Herman. Velice vám děkuji za všechny otázky. Eh, chtěl bych eh, začít tou obtížnou otázkou. My jsme použili v naší studii jednoduchý model a výsledek je takový, pokud neuděláme nic, tak to bude asi 7 eur v roce 2013 a pokud uskutečníme eh, backloading a set aside, tak to bude 1,5 eh, miliard eur a dostaneme se na 10 eh, eur. Takže i když bude set aside na předcházející čtyři roky, tak se dostaneme, eh, tak nevyřešíme ten přebytek do roku 2020. Takže hovoříme o eh, efektu 3 eur a s backloadingem bude efekt možná 1 euro a je tu obava, že ceny za elektřinu eh, rostou v souvislosti s backloadingem a je to takový skrytý program, že by eh, vlády chtěly eh, zvýšit své příjmy z eh, dražeb. A to by mělo být v rozsahu 2% Tedy e, v současnosti máme tedy 50 eur ceny a potom to bude 10%. No, já se nedomnívám, že by to byl velký dopad. A potom otázka, jaké strukturální opatření navrhujeme. Domnívám se, že nejdůležitější je dlouhodobá redukce. Když to bude dalších 2,6%, tak to bude dosažení cíle do roku 2020. Jaký by byl můj návrh? návrh vychází z určité eh, ko, ko, kombinace eh, set aside a lineární abychom dosáhli cílu roku 2020. Nemohu vám dát eh, k, žádná konečná čísla, ale myslím, že ta kombinace je ten správný směr. Také jste říkali, že podniky s tím mají problémy v Německu. Máme velmi mnoho plynových elektráren na podniku, kde se využívá link, kde se nemůže používat uhlí, jsou to nová zařízení a mají obdobné problémy ve Spojeném království, v Nizozemsku eh, a v Rakousku. Ty nové mají účinnost eh, až 55%, nemohou tedy eh, konkurovat s těmi, které mají účinnost kolem 35-30%. To není tak dobré. A poslední otázka ta se týkala CDM. Já tu nevidím žádnou budoucnost pro CDM. Je tu nebezpečí, pokud eh, přijmeme vyšší eh, lineární faktor snižování CDM, takže to nebude mít žádný efekt na ceny. Takže bych nedoporučoval větší množství CDM na trhu. Děkuji vám. Děkuji, pane Hermane, a nyní bych chtěl dát eh, slovo eh, zástupci generálního ředitelství, abyste odpověděl na otázky. Děkuji za slovo, žený předsedo. Já jsem chtěla reagovat na paní Korhlu. Jako kdyby komise skutečně byla největším nepřítelem systému ETS. Ano, je pravda, že naše politika o energetické účinnosti a obnovitelné energii tvoří snižování v oblasti energetiky, to je dobré, ovšem když jsme přišli s naším klimaticko-energetickým balíčkem, měli jsme tam cíl, u snížení emisí a zároveň u obnovitelných energií další cíle. To byly v podstatě cíle, které byly kalibrovány společně a postupně, když jsme přijali rozhodnutí o energetické účinnosti, tak jsme řekli, že potřebujeme další kalibraci těchto čísel. To jsme řekli jasně, to bylo v našem dokumentu a zároveň v prohlášení v rámci jednání, čili my jsme si vědomí toho, že tyto politiky vedou stejným směrem, ovšem naše cíle byly kalibrovány u těchto dobou čísel a cílů. ETS je klíčovým pilířem, podle našeho názoru. A jaký je skutečný cíl ETM, ETS. E pro nás je to určitý stimul pro investice do nízkouhlíkových technologií a inovací nejde o mm, zvyšování nákladů, jde o stimulaci těch, kteří by mohli investovat do těch správných technologií do budoucna. A poslední poznámka posílit to, co říkal pan Forestier u Zlatého pravidla, tak ty, ty tyto zásahy na trh, ty jsou opravdu výjimečného charakteru. My nechceme opakovat tyto zásahy do budoucna. Jistě se svědomí toho, že jsme zdržovali otevření této uh, eh, rozprávy. jsme prostě chtěli, aby zúčastněné strany přišly se svými uh, Ehm, postoj, ovšem jakmile ty ceny v podstatě byly mm, tak nízké, jaké jsou ani ne dvouciferné, tak v podstatě jsme viděli, že je to mimořádná situace a především to, o čem jsme se zmínili, například u těch ehm, plynových elektrán, které již nebyly ziskové ve srovnání s těmi starými uhelnými elektrárnami, tak to v podstatě už byla tak neoptimální situace, kterou jsme prostě museli řešit. Děkuji vám za tuto bohatou rozprávu, samozřejmě jsme si všechno zapsali a přetavíme to do dalších analýz a e, přípravě dokumentu do budoucna. E, děkuji. A my se všichni uvidíme v 8 hodin. Budeme tedy čekat na e, čísla, které budete prezentovat. Pane Boček bych chtěl ještě krátce odpovědět na otázku Krisa Davise. Děkuji, pane Davisi, eh, za tu otázku. Tak otázka těch automobilů v těch polích a tak dále, mm, tam té nové automobily, které tam stojí. Samozřejmě, já bych vám to připomněl, v tom 2008 roce, kdy jsme připravovali to směrnici, tak my jsme trvali na tom, aby ty důležité zúčastněné strany, které se podílely na ETS, aby přistoupily k ex ante alokování například automobilový podnik pro následujících 10 let by rozhodlo o počtu automobilů, které v tomto horizontu vyrobí. To, na, tom jsme, na tom jsme skutečně trvali. Najednou se ale nemáme nákupčí pro tyto automobily, to je problém. A samozřejmě poté ta strukturální opatření, po kterých voláte po roce 2020, znamenají inteligentnější způsob dynamické alokace, podívat se na výstup výrobní, na ekonomiku, na to, co se děje ve světě. To všechno musíme vzít v potaz. Děkujeme. Ještě pan Davis, rád bych poděkoval. Ano, 2020, ovšem bylo by dobré, abychom se to zlaté pravidlo změnili. A úplně závěrem dostává slovo kolega Sosa Wagner. Velice děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že si vůbec nemůžeme stěžovat na kvalitu a na možnost eh, se vyjádřit, a to jak pro poslance, tak i pro experty, kteří vystoupili v této debatě. Rád bych to stručně zhrnul, protože čas opravdu pokročil. Eh, jsou tu zásadní problémy a také problémy s postupem a obsahové eh, problémy, které zazněly ve všech příspěvcích. Já se domnívám, že ty zásadní problémy eh, mají takovou podobu, na kterou se musíme zaměřit. Je to eh, směrnice o energetické účinnosti, která byla před nedávnem schválena a myslím, že bude základem pro řešení těch obsahových problémů. A potom máme procedurální problémy a tyto procedurální problémy se budou opírat o zásadu a to, že je třeba zajistit spolurozhodování, že evropská ekologická politika bude mít rozhodující slovo a ta práce, s níž jsme se seznámili, je velice zajímavá, i ta, kterou ještě neznáme a jistě eh, přispěje k vyřešení problému. Děkuji vám, děkuji, pane Sosa Wagnere. A úplně na závěr bych chtěl velice poděkovat všem účastníkům, v prvé řadě našim expertům, kteří přicestovali do Brusely, ale také eh, děkuji zástupci komise, panu Hekemu, paní komisařce, eh, kdy jsme tedy společně intenzivně tři hodiny diskutovali o ETS. ETS, jak jsem již řekl, je opravdu nejsilnějším nástrojem na celém světě a já jsem nesmírně hrdý, že jsme vytvořili takovýto nástroj. Měli bychom k němu přistupovat trochu vlastenecky a zvažovat, jak můžeme upevnit a e, dále posouvat tento nástroj a e, ne e, dát stranou, jak tu zazněly některé pochybnosti. Máme hledat dobrý kompromis, jak e, který by umožnil, aby se tento systém dále rozvíjel. Co jsem si dnes poznamenal z různých příspěvků, je také konstatace, že je to jedinečný postup o kterém dnes diskutujeme a musí zůstat jedinečným. A také bychom možná o tom měli začít diskutovat v souvislosti se čtvrtým obdobím anebo i mezi tím, zda není e, nutné e, reagovat na výkyvy v konjunktuře, že bychom vytvořili nějaké grémium, které by se zabývalo intervencemi. Eh, takovouto radu ETS, jak jsem o tom hovořil. Pokud eh, se budou chtět eh, druzí aktéři přizpůsobit a připojit, tak je třeba vytvořit eh, mandát, a aby bylo všechno legitimní, ale to je hudba budoucnosti, je to proces, který jsme dnes zahájili a diskutovali jsme o takzvaném backloadingu, aby to všechno probíhalo řádně, ale já eh, říkám tímto návrhem si chceme pouze koupit čas, nic jiného. Koupit čas a je třeba upřesnit, jak budeme postupovat. Závisí to jenom na nás a já doufám, že budeme postupovat produktivně, budeme eh, usilovat o další rozvoj do budoucna a myslím, že všechny podněty, které dnes zde zasněly, budou přitom zohledněny a myslím opravdu všechny. Děkuji vám, že jste se zúčastnili. Zítra se sejdeme přesně v 15 hodin. Eh, pro vaši informaci bude to slyšení s kandidátem na komisaře zdravotnictví, pro zdravotnictví. Přeji vám hezký večer a pro ty, kteří odcestují, přeji hezkou cestu domů. Děkuji za účast.